učinit velmi mnoho rozhodnutí, probrat celou řadu otázek. Začněme tedy tím, že počkáme ještě několik minut, než se dostaví další členové našeho výboru. Přeji vám krásné dobré ráno, přijetí pořadu jednání. Všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání, pokud nejsou žádné připomínky žádné námitky, můžeme tedy pořad jednání schválit. A potom bod 14, obchodní vztahy s Tureckem. Na prozbu pana Kazaka budeme tento bod výjimečně projednávat na místo bodu 12 12 dnes odpoledne a bod 12 se bude eh, projednávat po bodu 13. To je tedy pouhá změna v pořadí projednávaných bodů. Sdělení předsedy. Rád bych vás informoval o tom, že jednání našeho výboru je opět vysíláno na webu. Mimořádné setkání z 8. bude 8. Eh, února v eh, Štrasburku, kde budeme projednávat eh, s někdejšími členy parlamentu Lisabonskou smlouvu a obchodní vztahy, které se, kteří se zúčastnili projednávání úmluvy a bude to v 9 hodin odpoledne, tedy ve 21 konference předsedů výboru si vyžádala tuto změnu. Ta byla přesunuta na stejný den a bude se konat v 6.30 nebo v 18.30. A podle eh, naší korespondence všechny podklady máte přiloženy. Pokud vás zajímá nějaká specifická otázka, můžete se obrátit na sekretariát. A dále osobní sdělení. Rád bych řekl, že je mezi námi Michael Topping. Michael Topping je vyšším úředníkem našeho sekretariátu a byl eh, vybrán generálním tajemníkem, aby se zabýval eh, kontakty s eh, kanceláří Evropského parlamentu ve Washingtonu DC. On tedy opustí své místo v sekretariátu s pověřením výboru. A já bych mu rád popřál všechno nejlepší do eh, tohoto důležitého kroku v jeho životní kariéře a rád bych mu také poděkoval za skvělou práci, kterou odvedl v sekretariátu. Jeho odchod je pro nás velkou ztrátou, ale přesto mu k tomu blahopřejeme. Zápis ze schůze, která se konala 10. prosince loňského roku. S tímto zápisem jste se seznámili. Vycházím z toho, že ho můžeme schválit, pokud do konce tohoto jednání nepředložíte žádné námitky. Bod čtyři pořadu jednání zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Je to pozměňovací návrh na řízení 1934 z roku 2006 zpravodajem je náš kolega Helmut Scholz za QM. INTA je eh, odpovědným příslušným výborem za tuto otázku a naším dnešním úkolem je projednávat eh, návrh stanoviska. V prvé řadě bych chtěl říci, že jsme již projednávali eh, různé <clears throat> požadavky přidružených výborů na poslední schůzi. Chtěl bych říct, že na poslední konferenci eh, předsedů výborů byla tato otázka odložena, protože ještě nepadlo žádné rozhodnutí. A za druhé bych rád eh, řekl, že při naší poslední schůzi jsme se dohodli, že uspořádáme eh, společné jednání s výborem Afet, který má také status přidruženého výboru, ale eh, bohužel eh, AFED odložil vypracování návrh stanoviska, to znamená, že 13. února nemůžeme o návrhu hlasovat, jak bylo původně dohodnuto. Pokud eh, výbor pro zahraniční eh, záležitosti odloží své hlasování, jak je pravděpodobné, tak my budeme muset pravděpodobně také odložit hlasování na plenárním zasedání, ale lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. únor v 17 hodin. A za třetí, otázka účasti na trialogu, eh, na projednávání delegovaných zákonných aktů. To se bude projednávat na schůzce koordinátorů. Rád bych teď dal slovo našemu zpravodaji Helmutu Šolcovi a požádal ho o představení eh, návrhu stanoviska. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Není to poprvé, kdy se zabýváme eh, touto zprávou nebo eh, kdy se eh, dohadujeme na této zprávě a chtěl bych také poděkovat kolegyním a kolegům v tomto výboru, zejména stínovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům. Také děkuji sekretariátu a zejména panu Karlosovi, Všichni se snažili tuto problematiku, která se mi zdála eh, poměrně technická z, požád, z počátku, eh, eh, mít na paměti změnu právního nástroje, základu u tohoto nástroje. Jež v listopadu jsme se zabývali obsahovým zaměřením tohoto nástroje a o tom bych dnes nechtěl příliš hovořit. Jde v podstatě o tři podstatné otázky. Jde o to, že návrh komise se zaměřuje na podstatné rozšíření geografického působení nařízení a tím pádem jde o otázku, že problematika nástroje ICI a DCI se může eh, eh, dotýkat jednotlivých zemí. A to je tedy ten přístup, který jsem se snažil zcela jasně ukázat, že nástroje ICI platí pro ta opatření, pro které měl působit, bude platit přísněji a bude také e, kontrolovatelnější, zejména s přihlédnutím k tomu, že s Lisabonskou smlouvou celá řada budoucích otázek bude předmětem spolurozhodování v Evropském parlamentu. A tento nástroj neponese sebou následné rozšíření na další oblasti jako rozvojová e, pomoc a podobně. Za druhé, ve zprávě jsem se také snažil e, velice jasně doložit e, finanční vybavení tohoto nástroje a za třetí, to, co jste již také říkal, je to právní základ, který se změnil s Lisabonskou smlouvou. A proto bych chtěl zareagovat zejména na jeden pozměňovací návrh. Jsou to pozměňovací návrhy 24, 25 v těch podkladech, které máte. V tomto návrhu jsem se snažil za pomoci právní služby Evropského parlamentu vypracovat znění pro ty eh, delegace kované eh, právní akty. A chtěl bych upozornit na to, že je to eh, prozatímní verze, prozatímní znění, protože to jednání o eh, konečné formulaci bude probíhat teprve po konzultaci s ostatními výbory a po projednávání v radě a v komisi. Rád bych upozornil na to, že ze strany komise a rady eh, do posud eh, ještě nepadl žádný souhlas s začleněním do zahraničně politických eh, nástrojů těchto delegovaných aktů to bude tedy v rámci dalšího vyjednávání a o tom se bude dnes ještě jednat na schůzce koordinátorů. Jsou to tedy eh, aktiv přenesené pravomoci. V souvislosti s názvem a se zaměřením tohoto nástroje bych eh, chtěl v našem eh, výboru chcela otevřeně diskutovat o tom, zůstaneme u tohoto přístupu, jak by měl být tento nástroj zaměřen, anebo budeme respektovat eh, přístup AFETu a eh, paní zpravodajky, eh, ASET se snaží koncipovat tento nástroj šířeji jako jeden z důležitých nástrojů zahraniční politiky a to bude také ten eh, dopad, se kterým se budeme muset zabývat. Navrhuji, abychom se přece jenom snažili zachovat eh, nástroj v dosavadním zaměření. Včera jsem měla příležitost jednat s paní Lochbíler také o harmonogramu a také jsem eh, jednoznačně naznačil, že v zájmu relativně rychlé realizace tohoto nástroje trváme, nebo bychom se měli pokusit trvat na původním harmonogramu. A ona mi přislíbila, že se dnes na jednání AFETu pokusí prosadit 20. 23. únor jako den, kdy se v AFETu má o stanovisku hlasovat, což by umožnilo dodržení původního harmonogramu. A e, Přesto celý nástroj by mohl vstoupit v platnost až v létě. A veškeré další odklady e, by to spochybnili. Pokud se tím tedy máme odpovědně zabývat. Měli bychom eh, bezpodmínečně mít na paměti i tento časový aspekt. Tolik několik pozámek na úvod a eh, budu velice rád, když eh, vážení kolegové k tomu budou mít své připomínky. Děkuji. Děkuji za úvodní slovo. Návrh stanoviska naleznete ve svých podkladech nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Začneme paní Kutlin Quisholz za EPP. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla opravdu srdečně poděkovat panu Šolcovi za velice dobrou spolupráci. Již jsem několikrát hovořila o této zprávě a domnívám se, že je v konečném efektu opravdu dobré, že po Lisabonu máme nový právní základ. Eh, zpočátku se nepodařilo nalézt konsensus, ale teď je situace taková a je to opravdu dobrá věc. Tolik za prvé. A v této souvislosti můžeme tedy hovořit o časovém sledu. Dobře, když se to AFETu podaří stihnout ale protože tam působím jako náhradnice, tak znám program výboru AFET a nejsem si zcela jistá, že se to podaří. Musím ale říci, že e, po tom všem, e, co se odehrálo, by e, to nebyla tak velká katastrofa, kdyby tento nástroj vstoupil v platnost opožděně čím lépe, Čím rychleji, tím lépe, ale také to musíme připravit důkladně. V této souvislosti tři věci. První věc je otázka financování. V zdůvodnění pod nadpisem další finanční prostředky je uvedeno, že financování eh, pro ty rozvojové země, které které jsou začleněny do finančního e, nástroje DIC, nesmí být na úkor rozvojové pomoci. Podle e, mého je to e, sporné, protože víme, že je celá řada rozvojových zemí, které budou začleněny do tohoto programu. Víme, co chtějí dělat, ale nespadají pod tato kritéria. Pokud v širším smyslu slova to souvisí s rozvojovou spoluprací, potom ty prostředky jsou opravdu dost dobře zajištěny, že z nich můžeme také čerpat. A to je jenom e, nutné prodiskutovat. Za druhé, pozměňovací návrh 23. Tento e, bod má menší význam než eh, otázka financování. Spravodaj si ve svém pozměňovacím návrhu eh, přeje eh, podrobné roční zprávy. Eh, a je tu ještě povinnost eh, předkládat zprávy v komisi a já mám tedy s tím své zkušenosti. Podrobná výroční zpráva, to se nám nikdy nepodaří ji pořádně pročíst nebo i přeskoumat. Domnívám se, že bychom měli vypustit ten výraz eh, podrobnou zprávu možná pravidelných intervalech. Já se domnívám, že schůdnější je dvouleté období a když potom tedy přijde zpráva komise, měli bychom mít časové možnosti opravdu nahlédnout za kulisy, než abychom se tedy zaplétali v papírech. A za třetí, chtěla bych se změnit trilogu. Výbory DV a AFET Eh, jsou již zapojeny v trialogu spolu s radou. A my bychom se do toho také měli zapojit. A to je vlastně samozřejmé. Já se vlastně divím, že jsme eh, již od počátku eh, nevystupovali jako tři výbory. No dobře, k nápravě došlo a já se domnívám, že v této souvislosti bych neříkala od začátku, že Rada a komise nechtějí hovořit o aktech přenesené pravomoci nebo že nás do toho nechtějí zapojit. E, v současnosti je situace taková, že meziinstitucionální dohoda má některé e, body, kdy se názory hodně liší. Musíme opravdu vést velmi tvrdá vyjednávání, protože to bude naším pracovním základem pro nadcházející období. A pokud něco pustíme z ruky, tak eh, potom se to již nedá skoro napravit. Děkuji. A za skupinu SND. Děkuji, pane předsedo. Hmm, pokud si správně vzpomínám, tak je to nyní po třetí, kdy hovoříme o změně tohoto finančního nástroje. Myslím si, že není třeba mnoho dodávat k tomu, co jsme již řekli minule. Já si velice vážím práce pana Šolce. On také spolupracuje s stínovými zpravodaji různých frakcí. a Opravdu se snaží znalézt ve spolupráci s nimi společné cíle. A proto si myslím, že bychom jeho práci měli hodnotit velice pozitivně. A měli bychom se také pokusit co nejdříve do, zpět eh, naši práci uzavřít. Samozřejmě, že stanovisko dává i výbor AFPET, takže tam jsou také jisté překážky, také to souvisí s institucionální otázkou, ale ještě jednou poznámku k obsahu samotnému. Podporuji to, co požaduje pan Scholz ohledně financování. To je základní věc. Je dobře, že Komise chce rozšířit oblast působnosti nařízení i na jiné země, protože svět se rychle mění. Na celém světě existují země, které jsou rozvojovými zeměmi a zároveň se e, mění a stávají se s nimi z nich rychle rostoucí ekonomiky, objevují se velice silně na světovém trhu. Takže v zájmu Evropské unie z hlediska politického i strategického je mít spolupráci s těmito zeměmi. Nesmíme zapomínat na tyto země. A je jasné si uvědomit, že v takovýchto zemích současně existuje i velká míra chudoby. Evropa může právem říci, že je hlavním poskytovatelem finanční rozvojové pomoci na celém světě. Je ovšem dobré a důležité rozvíjet nadále i jiné typy vztahů, například průmyslové vztahy a tak dále. A to je hlavním cílem tohoto nástroje. Uh, Musíme si tedy defi- jasně definovat všechny akce, které mají být zahrnuty do tohoto nařízení. Je to tedy v první řadě politická otázka a ne otázka finanční. V podstatě je to tedy naprosto jasné. Je ovšem také důležité a korektní poukázat zde na roli parlamentu. Chtěla bych se vrátit k tomu, co řekl můj předřečník. Já mám velký respekt vůči jeho myšlenkám a chci připomenout, že my musíme, my se musíme postarat o to, aby byla Lisabonská smlouva implementována do demokratického života. A to v takovém duchu, v jakém byla smlouva sepsána. Týká se to ovšem i dalších institucí, obzvláště komise. I další instituce nesmí zapomínat na to, že my v rámci našich institu- interinstitucionálních vztahů rozvíjíme naši spolupráci. To nesmí být pocitěváno jaké, jakožto problém nebo něco, co ruší práci. Ne, rozhodně ne. Spolupráce s parlamentem je důležitá a to též se týká i rady. Já nevím, zda je to správný pojem, když řeknu, že potřebujeme úzké vztahy, potřebujeme tedy úzké vztahy s exekutivním orgánem. Na tomto základě můžeme rozvíjet zdravou spolupráci a přesně toto je zakotveno v Lisabonské smlouvě. Měli bychom mít eh, cílené vztahy s ostatními s institucemi právě, když se zabýváme takovýmito otázkami. A ještě pozměňovací návrh 10 a 11, kde se poukazuje na malé a středně velké podniky a také na úlohu těchto podniků. Ta, na jejich úlohu v rámci mezinárodního hospodářského prostředí. Tuto úlohu bych rád podpořil. A ještě se vrátím k pozměňovacímu návrhu číslo 5. Z objektivního hlediska si myslím, že jen v té říci, že tento pozměňovací návrh se snaží o více jasnou, jasnou formulaci, ale mám pocit, že bohužel ten výsledek je přesně opačný, že je jakýmsi způsobem matoucí. Evropská unie má 11, ale se zohledněním základních hodnot. To je opravdu velice, velice obecné, <laughs> velice obecná formulace, taková banalita. Máme seznam do dodatečných zemí a do těchto zemí spadají i země, kde nemohu říci, říci, že s nimi sdílíme základní představy o hodnotách, ale možná s nimi sdělím, sdílíme společné strategické zájmy. Nesouvisí to s jednotlivými systémy, v čem jich například vzpomeňme Čínu, představy o hodnotách, se Čínou rozhodně nestílíme. V Číně nejsou humanistické představy o hodnotách. Ale přesto jsou zde jisté spojení, napojení na země. A tak, tak to bych mohl jmenovat i celé další země, které například ani neuznaly prohlášení o lidských právech. Přesto nemůžeme říci, že nemáme strategické zájmy, které nás spojí s těmito zeměmi. Pokud tedy budeme poskytovat finanční prostředky, tak musíme vyžadovat, aby byla respektována lidská práva. Či alespoň, aby zde došlo k nějakému zlepšování při dodržování těchto zásad. A che questo quadro normativo di riferimento... Pak ještě článek 12 smlouvy ten tedy také z, z, souvisí s nařízení 1934. A proto si myslím, že je možné schválit text komise tak, jak byl navrhnut, bez těch posledních změn. Můžete se prosím vyjádřit co nejstručněji a teď dávám slovo zástupkyni Alde, je to paní Riad Sarnes není zde, takže za zelené také není přítomen přítomna. A paní Stody také není přítomna. Dám tedy slovo zástupci komise. Ano, jistě. Já budu hovořit opravdu stručně mám obecné pochybnosti, protože je snaha politizovat obchodní politiku. My jsme v podstatě v pro svobodný obchod, protože svobodný obchod zajišťuje lidem lepší podmínky a zajišťuje lepší svět. A je to eh, finanční nástroj na podporu obchodu. My jsme tedy opravdu pro a nás tak politizace obchodu opravdu znepokojuje, eh, protože to je opravdu velice nepokojivý postoj eh, paní Ashton. A chtěl bych říct, že pozměňovací návrh 2 eh, podporuje eh, zájmy společenství, svobody a lidská práva, také pozměňovací návrh 5 společenství chce podporovat své hodnoty. Dobře, všichni máme hodnoty, všichni jsme demokraté a jak víme, lidská práva, když se o nich hovoří. E, jde o konkrétní situaci. Například prezident Chavez v Venezuele systematicky utlačuje e, demokracii a svobodu a e, rozhodně se nemůže charakterizovat jako zastánce lidských práv. Takže co bych já chtěl říci, co bychom my chtěli říci, že tu dochází k politizaci záležitosti, jako jsou finanční nástroje. E, finanční nástroje by měly mít hlavně technickou povahu na podporu e, volného obchodu a e, neměly být zbojovány s žádnými politickými programy. Děkuji. Nechtěl já jsem slyšela, že to, co jsem slyšela, je opravdu nepřijatelné. To musíme rozhodně říci. Protože pokud v rámci politiky nám jde o to, abychom prosazovali lidská práva, abychom posilovali práva odborářů, dětí a tak dále, pokud o toto opravdu jde, tak musím říci, já, já jsem poslanec, my zde všichni jsme poslanci, děláme politiku. A pokud jde pouze, pouze o to, abychom zlepšovali blahobyt z evropských potřebitelů chudobou lidí ve třetím světě, tak si myslím, že prostě v tom případě tady s kolegou společné hodnoty nezdílím. Děkuji. Pan Miller za komisi. Děkuji, pane předsedo. Komise velice vítá návrh eh, zprávy, kterou vypracoval pan Scholz. Chtěli bychom mu velice poděkovat za ten konstruktivní duch, eh, s nímž přistupoval k té těsné spolupráci, kterou jsme posud měli. Opravdu si toho ceníme a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat. Chtěl bych omezit své připomínky především na dvě otázky. V prvé řadě bych rád vyjádřil skutečnost, že máme určité pochybnosti eh, z hlediska harmonogramu v komisi. Jak víte, účelem tohoto návrhu bylo usnadnit financování určitých projektů, které jsou v zájmu eh, Evropské unie, ale i dotčených zemí a kdy není možné tyto projekty eh, již financovat v rámci rozvojové pomoci. Chtěli bychom financovat eh, tyto projekty eh, z rozpočtu příštího roku, tedy od ledna. Každý odklad harmonogramu bude působit velké problémy, protože je třeba připravit dokumenty na tyto programy v řádné lhůtě. Takže harmonogram přijetí e, zprávy je důležitý a komise učiní vše, aby pomohla panu Šolcovi a vašemu výboru, aby se podařilo dosáhnout toho, co cíle. E, co se týče e, těch pozměňovacích návrhů pana Šolce, tak některé jsme již důkladně zvážili v komisi, již jsme vedli jednání o pozměňovacích návrzích s panem Šolcem, nebudu se k ním vyjadřovat konkrétně, chtěl bych pouze říci, že jsme k dispozici eh, panu eh, Šolcovi i zpravodajce z AFETu a eh, bychom dosáhli dohody s parlamentem, než se bude v parlamentu hlasovat, což nám umožní celý postup urychlit. Ale dovolte, abych přešel k druhé hlavní otázce a to je komitologie. Domnívám se, že to eh, zástupce komise již řekl dříve v tomto výboru. Eh, je jasné, že tu jsou eh, různá právní stanoviska v komisi, v radě a v parlamentu parlament přijímá stejný přístup ve všech výborech pro zahraniční záležitosti. A my jsme se zmiňovali o tom, že se povede jednání mezi institucemi velice záhy, bude to jednání trialogu. Eh, nechci hovořit podrobně o rozdílech ve stanovicích, pane předsedo. Já myslím, že stačí říci, že eh, rada a, a komise se eh, domnívá, že potřebujeme tento nástroj o aktech v přenesené pravomoci a že tu jsou základní rozdíly v interpretaci eh, článku 219 smlouvy. Eh, není to pouze redakční otázka, eh, není to otázka nalezení správného textu. Z pohledu komise bych chtěl ještě říci, paní Krista Grootwold řekl, že rada a komise o tom nechtějí jednat. Naopak, my chceme o této otázce jednat, chceme nalézt řešení. Eh, řešení tohoto problému a budeme se účastnit eh, aktivně veškerých jednání a učiníme vše, abychom usnadnili jednání mezi parlamentem a radou. V této otázce to je vše, co prozatím mohu říci, pane předsedo, ale těším se na tu úzkou spolupráci s panem Šolcem, kdy se nám doufejme podaří nalézt jednotu ještě před hlasováním v parlamentu. Jistě tu jsou rozdíly eh, a nejenom mezi komisí a parlament, ale také mezi členy eh, výboru. Chtěl bych ještě dát slovo panu Šolci. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat eh, za veškeré připomínky, názory k předložené zprávě kolegů z komise. Možná ještě tři věci. Já jsem se snažil, když jsme hovořili o stanovení strategických cílů, jednoznačně ukázat, že Máme samozřejmě strategické cíle, jakožto Evropská unie. A jedním strategickým eh, zájmem Evropské unie by mělo být právě ty věci, které jsou základní svobody, lidská, demokratická práva podporovat eh, spoluprací v oblasti ekonomiky, v oblasti obchodu. A proto jsem formulace volil tak, jak jsem je volil. Musím se podívat ještě na anglickou verzi, ale v Němčině je to relativně jasné. Tady nejde o otázky, že bychom eh, obecně formulovali strategické cíle, ale tady uvádíme ten hlavní směr, kterým se má ta spolupráce ubírat. A za druhé, k celé otázce právní situace se budeme muset bez tak ještě vrátit na schůzce koordinátorů. Vidím tu ten rozpor nebo různé eh, způsoby nahlížení mezi radou, komisí a parlamentem eh, v radě a v komisi z hlediska eh, naplňování Lisabonské smlouvy. Já bych chtěl celé jasně říci, že zcela důsledně jsem pro společný přístup Evropského parlamentu k těm aktům přenesené právní společ- pravomoci a do těch právních nástrojů bych chtěl ICA začlenit eh, mezi těmi třemi institucemi EU eh, nemá konec konců být nalezeno společné řešení při jednání. A za třetí k harmonogramu, již jsem to řekl úvodem, sám mám eh, na tom velký zájem a všechny zúčastněné strany strany i ve výborech. Já se opravdu budu velice snažit s tím přidruženým výborem spolupracovat s paní Lochmiller, abychom opravdu velice striktně pracovali na rozvoji tohoto nástroje a dodrželi časový harmonogram. Děkuji. Děkuji. Tím můžeme uzavřít diskuzi. Chtěl bych vám připomenout, že 15. Eh, únor je lhůtou pro předložení pozměňovacích návrhů a 16. a 17. Eh, března se bude hlasovat. A nyní bod 5 pořadu jednání makrofinanční pomoc Ukrajině. Je to eh, návrh stanoviska, to je můj návrh a původně jsme hovořili o postupu, ale vzhledem k Lisabonské smlouvě komise přislíbila při naší poslední schůzi, že takzvaná omnibusová komunikace bude změněna tak, aby právním základem byl článek 212 z smlouvy o fungování Evropské unie pro toto schvalování. To znamená, že měníme legislativní postup. Pokud vím, tato formální změna ještě nebyla provedena. E, tato formalita si vyžádá určitou dobu, takže jsem se rozhodl, a připravil jsem návrh stanoviska a rád bych tedy prezentoval některé poznámky. Je to tedy ten nástroj mikrof- makrofinancování pro Ukrajiny. Tato země je důležitým partnerem Evropské unie a potřebuje pomoc praxi ale musíme zajistit, aby tato eh, doplňující eh, půjčka 500 eh, milionů eur bude poskytnuta komisi, protože pokud budou ukrajinskou stranou splněny ty předběžné podmínky, jak je stanoveno v návrhu komise, 110 milionů eur na pomoc. To bylo poskytnuto v roce 2002 před sedmi lety a e, tato e, pomoc nebyla poskytnuta, protože výplata nebo to čerpání prostředků e, vázlo na plnění požadavku ze strany Ukrajiny. Nová forma pomoci, o které diskutujeme v rámci tohoto návrhu, bude připadat v úvahu po té staré půjce a e, diskuze o nové půjčce by neměla být rozhodně méně přísná. Problém je ten, že v Evropském parlamentu ještě nevíme, jaké byly ty staré podmínky a jaké budou nové podmínky poskytnutí pomoci. A měli bychom e, důvěřovat v kompetentnost komise a e, komise by nám usnadnila situaci, kdyby nás seznámila s těmi podmínkami, které e, požaduje e, a dojednává. A současně se nedomníváme, že by parlament měl přebírat roli komise a stanovovat podmínky pro čerpání pomoci ze strany EU, e, protože ty podmínky lze ještě tedy zlepšit a za druhé, jsem navrhl celou řadu pozměňovacích návrhů, které posilují roli Evropského parlamentu, mají zlepšit zpětnou vazbu. E, návrh zprávy máte k dispozici, nemusím text jednotlivě probírat a vysvětlovat hmm, celkový kontext. A nyní bych rád dal slovo stínovým zpravodajům za EPP. Pan Juliu Pinkler. Děkuji, pane předsedo. Já budu také stručný k této otázce. Už poslední dva nebo tři měsíce, eh, za poslední dva nebo tři měsíce je to čtvrtý nebo pátá takováto dohoda. Já bych zdůraznil, že eh, spolupráci se sekretariátem kterou jsem v uplynulém období měl při přípravě našeho stanoviska. Myslím si, že ty pozměňovací návrhy jsou velice dobré a já bych rád zdůraznil několik věcí. Například za prvé v tom vysvětlujícím konstatování vítám fakt, že považujeme Ukrajinu nejenom za strategického partnera Evropské unie, ale i za Eh, potenciálního kandidáta pro přistoupení k Evropské unii. To je velice důležité a je to skutečně politická otázka. Eh, já samozřejmě nebudu vstupovat do diskuse s našimi kolegy tady, ale myslím si, že eh, naše hodnoty by měly být vždy základem naší hospodářské a finanční spolupráce, protože je tady celá řada otázek spojených s lidskými právdy, demokracií a správou věcí veřejných. To mě přivádí k pozměňovacímu návrhu o podmínkách, které budou spojeny, svázány s naší finanční pomocí. a plně podporuji myšlenku, že bychom měli zvýšit, posílit transparentnost a odpovědnost. A protože já sám pocházím ze země, která bohužel, musím říci, je momentálně eh, eh, mm, pocházím z Rumunska, kde my vyjednáváme také s Mezinárodním věnovým fondem a dalšími institucemi. Máme velice intenzivní debaty eh, které jsou podmínkou jakékoliv dohody, myslím, že to platí o dalších členských státech, jakékoliv další zemi, eh, podmínkou je vždy transparentnost a odpovědnost. Jsou to otázky, které jsou spojeny také s efektivností té pomoci, s využitím té pomoci. Je tady celá řada otázek, které jsou spojeny eh, se vztahy kterékoliv země na světě s globálními finančními institucemi. Jsou to otázky, které se probírají velice intenzivně. Myslím si, že jakékoliv zvýšení, posílení transparentnosti a zodpovědnosti, jakákoliv možná dohoda, které se nám podaří dosáhnout, tedy z komise, nám z komise o jakýchkoliv podmínkách, o vývoji těchto podmínek v průběhu času, musíme se přesvědčit, jestli tyto podmínky skutečně pomáhají eh, oživení eh, ukrajinského hospodářství nebo jiného hospodářství zemí, které tuto pomoc dostávají. Takže si myslím, že bychom měli spolupracovat s komisí v tom směru, že budeme usilovat o nalezení eh, určitých dohod a řešení, které posílí transparentnost těchto metod. A konečně eh, ve stejném duchu bych chtěl zmínit fakt, že transparentnost řízení těchto různých dohod a ujednání a těch eh, vyplácení těchto fondů, této finanční pomoci, to jsou věci, které plně podporuji. Eh, Děkuji, vidíme, že stínoví reportéři nejsou přítomní. Pokud někdo se ještě chce zúčastnit diskuse, dám vám slovo. Ilen Dartman. Já mám jenom jednu otázku, takovou podrobnou otázku, která je možná spíše na komisi. Eh, máme málo času. Eh, to je eh, zdůvodňující konstatování makrofinanční pomoci až do výše 500 milionů eur a komise by měla mít pravomoc půjčovat si tyto finanční prostředky na kapitálových trzích nebo od finančních institucí. Takže já bych eh, možná požádal komisi, aby to poskytli písemně, tuto odpověď, jak tohle, jaká je, jak to bude fungovat, jakým postupem se tady, jaký postup se tady uplatňuje a do jaké míry Eh, či přispěvatelé Evropské unie za tuto pomoc budou platit. Ale já bych navrhovala, abyste mi tuto odpověď poskytli podrobně a písemně veškerých těch postupů eh, při kdy komise si eh, půjčuje nebo získává půjčky na kapitálových trzích a jakou úrokovou míru komise předpokládá, že bude muset platit. Děkuji. Myslím si, že to je standardní postup, ale přesto dám eh, slovo komisi, aby pan Lukas Tericiatis mohl eh, tuto otázku objasnit. A případně jakékoliv připomínky k návrhu stanoviska. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, že jste zařadili tento bod na program jednání a také velmi děkuji za rychlou přípravu eh, té vaší zprávy i eh, za vaši žádost o předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, jsou to připomínky velice konstruktivně a užitečné. Jak my to chápeme, jsou tady tři typy pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy, které se týkají tedy právních otázek, právního základu v té nové smlouvě, které jsou samozřejmě v pořádku. Pak jsou tady zmínky o právních a procedurálních aspektech, které se týkají nové smlouvy a odkazy na institucionální změny, které jsou spojeny rovněž s novou smlouvou. A pokud jde o ty dvě, dvě poslední kategorie připomínek nebo pozměňovacích návrhů, Tady je zapotřebí se trochu zamyslet. My víme, že pokud jde o podstatu tohoto návrhu, tady žádné výrazné změny nejsou, za to vám děkujeme, ale pokud jde o ty dva poslední typy v kategorii pozměňovacích návrhů, jak víte, teď jsme jaksi v rukou komise, to jsou otázky politické, takže my vám za komisi eh, odpověď poskytnout dnes ještě nemůžeme, ale rádi bychom s vámi konstruktně konstruktivně spolupracovali, nejenom s vámi, ale i s radou, se pokusíme dosáhnout rozumného, praktického kompromisu, který by vedl k přijatelnému, vyústil v přijatelné změní tohoto nástroje, protože to je první takový případ podle nové smlouvy, takže budeme postupovat konstruktivně a abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Nemyslím si, že musíme Říkal jste, abych se nevěnoval podrobnostem těch pozměňovacích návrhů, ale abych odpověděl na vaši otázku, která se týkala takzvaného omnibusového aktu komise. Ano, ještě není připraven, ale očekáváme, že bude k dispozici oficiálně v následujících dnech. tak jako tomu v případech předchozích aktů komise a myslíme si, že to bude tedy velice brzy. My víme, že už jste zahájili svou činnost, práci, dokonce ještě předtím, než byl k dispozici oficiální návrh komise, ale znovu opakuji, že bych ocenil vaši spolupráci na tedy praktickém, uskutečnitelném, uplatnitelném textu. Ještě jedna věc. Není to grant, tedy to ne, nepochází eh, z rozpočtu komise nebo unie. Komise se bude obracet na kapitálové trhy, bude si půjčovat a tyto prostředky pak půjčí určité zemi. Takže to nebudou přímo prostředky pocházející z rozpočtu Evropské unie poskytované konkrétní zemi. Takže přímý dopad na náš rozpočet to nebude mít. Eh, bude to mít dopad na ten mechanismus záruk, a to je systém e, záruk, e, který uplatníme, takže to nemá pro náš rozpočet žádné přímé implikace. Ale otázka byla, jaké, jakými mechanismy postupu, jaké mechanismy používáte, když se obracíte na kapitálové trhy a jaké jsou úrokové sazby, s jakými úrokovými sazbami počítáte. Já myslím, že chápu, že to nepochází z našeho rozpočtu, ale je to, přece jsou to jenom peníze, eh, které já se ptám jménem britského daňového poplatníka. Já se ptám, jak ten mechanismus funguje a chci podrobnou odpověď. Možná, že bych mohl požádat, eh, pokud dovolíte, abyste mi tedy poslali písemnou odpověď na tuto otázku. Samozřejmě to platí i ostatních členech výboru. Já bych mohl říci, že celá řada dalších členů výboru se bude velice zajímat o otázku, zda skutečně nebudeme eh, vlastně platit žádné peníze, jestli je to pravda. Já si myslím, že to je zajímavé i pro ostatní členy výboru, jak nalézt nějaké finanční prostředky, které by nás nic nestály ale já bych rád eh, slyšel, vyslechl nebo věděl, jak podrobně tento mechanismus funguje. Ano, děkuji. My vám určitě poskytneme podrobnější informaci o tom mechanismu, ale už teď vám mohu říci, že máme určité referenční body, určité benchmarky. Komise se obrací na kapitálové trhy kde si půjčuje, obvykle to dělá prostřednictvím obligací Evropské unie, které se pak předávají institucionálním investorům. A samozřejmě pokud jde o ty úrokové sazby, mohu vám říci, že v poslední době eh, podle informací, které jsme održeli od našich služeb, které se zabývají těmito operacemi, se tyto úrokové míry pohybují kolem 4 Samozřejmě, že ta půjčka nás bude něco stát, ale bude to stát hlavně Ukrajinu. 4% úroková sazba, to je úroková sazba pro Evropskou unii a Evropská unie samozřejmě bude ty částky splácet těm investorům, kteří budou investovat do obligací Evropské unie. E, ty rozpočtové implikace jsou popsány ve finančním pr- e, prohlášení e, legislativním prohlášení, které je připojeno k návrhu komise, ale je tady mechanismus eh, záruk na úvěry, který platí pro všechny externí věřitele. Tedy jde o vztahy mezi Evropskou unii a třetími stranami, ať už jde o makrofinanční pomoc nebo další půjčky. To jsou mechanismy poskytování garančních prostředků ale je tady určité časové spoždění, protože je to založeno na nesplacených částkách, které si komise půjčila u třetích stran. Pokud jde o tyto částky, ty jsou srovnatelné s předchozími lety a pokud jsou vyšší, pak tady máme další ustanovení eh, v tom garančním fondu. Eh, My na to máme rozpočtovou položku v Evropské unii a my musíme ho využívat, protože ten mechanismus je poměrně nový. Ale další podrobnosti, nebo komise vám další podrobnosti o tom, jak funguje ten mechanismus, ještě poskytne. E Náklady e, pro Evropskou unii jsou pěty s těmi zárukami. Děkuji. My se tedy těšíme na vaše podrobnější informace k této velice důležité otázce, tedy další vysvětlující informace. Dovolte, abych vám poděkoval za všechny připomínky k návrhu zprávy. protože jsem to vypracovával za eh, velice krátkou dobu. Chtěl bych eh, poděkovat sekretariátu, zejména Markovi. Eh, sekretariát mě opravdu velice podpořil při vypracovávání tohoto návrhu. Jsem si jist, že jste se seznámili s těmi návrhy z EPP a komise, tak že se podaří spojit tedy zájmy komise tohoto výboru a parlamentu. Jenom pro informaci 15. únor je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasování v tomto eh, výboru se bude konat 16. nebo 17. března tohoto roku. Děkuji. Přejdeme k bodu 6. Dopady celkové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. budeme projednávat návrh stanoviska. Navrhovatelkou je Maria Muniz. Je přítomna, rád bych jí předal slovo. Nejprve mi ale dovolte říci, že výbor pro rozvoj se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy k této otázce a náš výbor se rozhodl pro vypracování stanoviska. Zdá se, že došlo k oživení celosvětové ekonomiky, ale chudé země ještě trpí dopady eh, té krize a globální krize a ty různé kanály eh, v podobě remitencí, investování, jsou základem pro vypracování našeho stanoviska. Já předávám slovo paní eh, Muniz. Děkuji. Jak již bylo řečeno, v tomto období ekonomické krize jsou velice důležité příjmy z exportu do rozvojových zemí. Tyto ohrožují růst a rozvoj na jihu a proto toto stanovisko, které se snaží uh, z pohledu zahraničního obchodu doplnit vynikající zprávu výboru DV. tuto zprávu připravil náš kolega pan Henry Guerrero. Já bych tedy v tom omezeném prostoru stanoviska chtěla upozornit na podporu koherence se zahraniční politikou Evropské unie tak, aby Liberalizace obchodu probíhala v tom smyslu, aby pomáhala rozvojovým zemím a aby byla tak hluboká, jak si to tyto země přejí. A je důležité, aby tam byly obsah, obsažené i sociální, aspekt, sociální aspekty a důstojná práce. Za další je důležité vyhnout se protekcionismu, podporovat multilateralismus a podporovat další kolo jednání z Doha v roce 2009. Tak jak například byla dosáhnutá dohoda ohledně banánů. Dále je třeba navazovat kontakty s Latinskou Amerikou. To může podpořit jisté kontakty. A rovněž je třeba podporovat snižování cen pro podspěbitele a také se věnovat iniciativě, která se týká pomoci obchodu. Tímto způsobem je důležité zvýšit obchodní kapacitu rozvojních zemí, umožnit jejich expanzi a vykořenit chudobu. Chceme rovněž požádat komisi, aby informovala parlament o využívání těchto fondů a aby podporovala financování rozvojových zemích například prostřednictvím kapitalizace místních rozvojových bank. Také chceme zapojit do obchodu s jihem 22 rozvojových zemí. Ob- právě nyní, když multilaterální liberalizace nepřináší očekávané výsledky. Toto je mé stanovisko, které samozřejmě mohu ještě pozměnit na základě pozměňovacích návrhů od členů výboru. Jsem tedy, mm, očekávám tedy vaše komentáře. Děkuji, říká pan předseda, dávám slovo komisi. Ano, mám tu požadavek od dalších členů výboru. Daniel Kaspery za EPP začíná. Vážení kolegové, jménem Krist Marty Rovold, která se zabývala v naší frakci tímto tématem, bych chtěl poděkovat za předložený návrh. Ve většině bodů jsme za jedno, chceme poděkovat za vyváženou práci. Ve dvou, třech maličkostech projevíme ještě pozměňovací návrhy, ale na tomto místě bych chtěl již nyní poděkovat za opravdu velice vyvážený výsledek. Děkuji, chtěl bych také eh, říci připomínky eh, k velice dobré práci Daniela Gaspary. Domnívám se, že pokryl celou řadu otázek. Je to tedy hlavní zpráva která usiluje o dobrou vyváženost. A na našem pořadu jednání vidíme, že uznává e, roli bank v této krizi a nedostatečně e, hodnotí roli institucí. No, jsou to e, banky, nerozumí některým sofistikovaným nástrojům. A neměli bychom také zapomínat, že v mnoha z těchto zemích k žádnému růstu nedochází, protože za 40 let po dosažení nezávislosti mají špatné eh, politiky, eh, které zdědili. A já jsem hovořil s podnikateli v mnoha z těchto zemích a oni říkají, proč tedy Běloši vyvážejí pořád politiky do našich zemí, které v Evropě neuspěly. Takže já chci jenom zdůraznit, že to není tak jednoduché eh, jedna s bankami a tak dále. Je tady řada důvodů, proč se tomu musíme věnovat ještě blíže. Já se chci konkrétně věnovat bodům eh, v tom návrhu, eh, návrhu stanoviska k bodu 1, kde se hovoří o snižování příjmů z vývozu tomu všichni eh, rozumíme. Je tady zapotřebí soudržnější rozvojové politiky. Eh, na jedné straně je obchod, na druhé straně je rozvoj. Tady se vlastně shodneme v tom, jakou úlohu hraje obchod v, ve vymycování chudoby. Ale jde tady také o vytváření pracovních míst. A my musíme oslovit v mnoha těchto zemích eh, podnikatele. Když s nimi hovoříte, a já jsem se pokusil, eh, já se pokouším každý rok navštívit jednu africkou zemi, tak tito podnikatele si vždycky stěžují na politiky EU, ale i na politiky své vlastní vlády a stěžují si na nedostatek právního rámce. To znamená, když oni vydělají eh, peníze, Eh, rádi by investovali a chtějí vytvářet eh, pracovní místa, ale nemají žádnou jistotu. Jestli převezme vládu nějaká skorumpovaná politická strana a dojde k nějakému špatnému vývoji. Takže tady já bych chtěl nějakou zmínku o místních podnikatelích a jejich úloze. I o úloze občanské společnosti jako klíčových aktérech. Já také souhlasím, že musíme bojovat proti protekcionismu. V posledních čtyřech letech jsem členem tohoto výboru a vím, že jsou tady určité body, ve kterých se všichni shodneme. E, a to dokonce prava, e, pravicoví i levicoví členové tohoto výboru. Musíme bojovat proti protekcionismu a to mě velice uspokojuje, že se v tom všichni shodneme. Ale je zapotřebí se podívat na protekcionismus v chudých zemích, e, v rozvojových zemích a méně rozvinutých zemích. Když se podíváte na zemi, jako je Ghana, která vyváží 35 své vlastní rýže. Znamená to velice často, že se musí potýkat s celními bariérami, s cly. Eh, to znamená, někdy ti lidé doma musí platit více za vlastní potraviny. My bychom tedy měli mm, ten, snažit se potírat ten protekcionismus i u těchto zemí a zaměřit se na, ty, na ta cla. Eh, protože ta z dlouhodobého hlediska nejsou udržitelná. Eh, k bodu čtyři vítám, eh, že hovoříte o kapitalizaci mezinárodních rozvojových bank. Já jsem hovořil na jednom fóru s podnikateli z celé Afriky a ptal jsem se, co po nás chcete. Co chcete, když poskytujeme pomoc? Co vám nejvíce pomůže? Vyskytla se řada otázek, ale jedna z nich byla, Eh, eh, tyto podnikatele měli zájem o vytvoření správných eh, rámců, aby tady byla diverzifikace poskytovatelů finančních služeb, těch multilaterálních rozvojových bank, mezinárodních rozvojových bank, ale i otázky mikrofinancování. To hraje velikou roli. Můžete se podívat na stránky tedy Světové obchodní organizace, kde se vyjadřují podnikatelé z celého světa, ale banky, je celá řada podnikatelů, kteří si chtějí půjčovat peníze, například chovatel drůbeže, a oni potřebují tu diverzifikaci těch poskytovatelů být velké banky, mohou to být lokální banky, jim to, já, mně je to jedno, jaká to bude, jaký to bude, jenom chci, aby, byla, aby byly ty eh, finanční služby diverzifikovány, aby měly možnost obrátit se na celou řadu škálu těch eh, poskytovatelů finančních služeb. Other... Jsou prosím nějaké další připomínky za QE? Máte slovo. Um. Velice stručně, pane předsedo, protože tato otázka se překrývá s dalším bodem, která se týká soudržnosti a politiky. Uvědomuji si, že návrhy volají pro politiku soudržnosti a e, stanovování priorit pro různé země. Já se obávám, že je tady velký rozpor když se podíváme na proces eh, VHO a kolozdoha, Doha. kdy se snažíme tedy eh, přispět ke zmírňování chudoby. Podle mého názoru proces eh, ve WTO byl dominován eh, tím eh, nejsilnějším ekonomickým blokem eh, světa. A tento blok především představuje zájmy nadnárodních společností a ty nemají zájem na rozvoji lidí v rozvojových zemích, ale chtějí maximalizovat své zisky. Jako je to tedy v Africe, v karibské oblasti tyto země jsou vystaveny eh, značné konkurenci mezi nadnárodními společnostmi a Čínou eh, eh, vykořistuje to tam ty chudé, to chudé obyvatelstvo a já tu tedy nevidím, že by proces VTO pomohl lidem překonat chudobu, že by pomáhal jejich společenství společnostem. A když chceme usnadnit přístup rozvojovým zemím k úvěrům, a ty úvěry a finanční prostředky jsou pro ně opravdu podstatné. A opět ty nedobré zkušenosti rozvojových zemí sahají do 80. a 90. let a ukazují, že se úvěry používaly jako nástroje pro otevírání dveří na trhy a společnosti, které praktikovaly zásady volného trhu. A e, všechny ty programy na restrukturalizaci e, byly katastrofální. Úvěry jsou spojovány s podmínkami, které jak se obávám, eh, nevedou k politice soudržnosti a ke zmírňování chudoby. Děkuji, jsou prosím nějaké připomínky, než dáme slovo eh, zástupci komise, pan Olivier Boda. Euh, Děkuji, pane předsedo. Mám dvě či tři připomínky. komise je velice ráda, že požadujeme koherentnost v rozvojové politice. Víte, že jsme zveřejnili sdělení, jednalo se o něm v radě a domnívám se, že váš parlament k tomu eh, vypracovává stanovisko. Navrhované body v tomto dokumentu budou zohledněny v našem pracovním programu, který připravujeme. Týká se důstojných pracovních podmínek, ale i dalších aspektů, které budou součástí našeho programu, například eh, potravinová bezpečnost, Komise chce bezpodmínečně dále pokročit tímto směrem, chce eh, zlepšit podmínky v oblasti obchodní politiky a samozřejmě chce na tom spolupracovat s parlamentem. Eh, to může vést k obou stranému přínosu a tak dojde k politické mobilizaci, kterou bezpodmínečně potřebujeme v této oblasti. Než dám slovo autorovi stanoviska, eh, má slovo zástupce EPP. My jakožto výbor pro mezinárodní obchod chceme samozřejmě podtrhnout vše, co, čím k tomuto tématu může přispět obchod. Proto nemohu akceptovat, eh, co, co k tomu řekl pan Higgins. To je v rozporu s duchem návrhu, který byl schválen. Pan Higgins říká, aha, my jsme již u druhé zprávy, omlouvám se, Omlouvám se, eh, diskutujeme pouze o dokumentu Marie Muniz. U tohoto bodu ještě nejsme. Děkuji. Dám tedy slovo Marii. Chtěl bych vám připomenout, že to je e, stanovisko a výbor DV připravuje také svůj příspěvek. Toto je náš přínos e, k obchodním aspektům. Takže Maria, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za komentáře. Myslím si, že v těch pozměňovacích návrhů by bylo třeba ještě poukázat na to, že je důležité vytvářet pracovní místa, i když jsem to již bodě dvě zmínila. Důvodem proto je totiž to, že E, ta, <clears throat> to stanovisko nesmí být příliš dlouhé, protože jsem se snažila být co nejstručnější. Dobrá, vytváření pracovních míst, to bychom měli opravdu ještě zdůraznit a potom přístup k úvěrům. To je systematický požadavek rozvojových zemích. Jejich úvěrové linie jsou kvůli hospodářské krizi mnohem menší a proto je důležité jim umožnit přístup ke kreditům. Jinak jsem velice rád, že je zde e, ochota posílit koherence evropských politik a parlament jistě k tomu přispěje svým dílem. Jsme pro větší koherenci, zejména mezi oblastmi politiky, které jsou často v rozporu, například obchod a rozvoj. Děkuji. Lhůta e, předkládání pozměňovacích návrhů je druhý Eh, únor a 23. února o tom budeme hlasovat. A nyní přejdeme k bodu 7. Opět je to návrh stanoviska. Tuto zprávu vypracovává výbor DV. Navrhovatelem stanoviska za náš výbor je Joe Higgins za GUE týká se to soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a koncepci oficiální rozvojové pomoci plus. E, dám tedy slovo panu Higginsi. Já nejsem překvapený, že se IPP e snaží e, nej, hned na začátku se nám pomstít protože předpokládám, že eh, moje názory eh, se budou rozcházet eh, s členy tohoto výboru, s názory členů tohoto výboru, ale já bych namítal, že neexistuje ve skutečnosti soudržnost politik v tom, jak v praxi Evropská unie postupuje v chudých zemích těmi krásnými slovy o evropských hodnotách demokracie, a spravedlnosti a férovosti. Eh, když si přečteme, jak globální Evropa eh, v globálním světě eh, konkuruje s ostatním světem, vidíme, že hlavním zájmem Evropské unie je otvírat více a více trhů, liberalizovat trh liberalizovat služby eh, v chudých zemích tak, aby eh, nadnárodní společnosti, které mají základnu v Evropské unii, využívali, mohli využívat tyto země jako zdroj dalších zisků. A to samozřejmě na úkor místních ekonomik, malých výrobců a také na úkor pracujících v těchto zemích. Eh, tento dokument globální Evropa je, jeden z, eh, je v jednom ze, svém nejkratších, ze svých nejkratších odstavců pod názvem Sociální spravedlnost, eh, musíme uznat destruktivní eh, účinky otvírání trhů v některých zemích, zvláště pro méně kvalifikované pracující. Já si myslím, že to je vlastně slabě vyjádřeno, jak vypadá skutečnost. Pravda je, že Africká karibská oblast a další oblasti jsou nesmírně narušovány eh, tímto postupem a Evropská unie sama ve svých prognózách uvádí, že nové dohody se středozemím například budou stát eh, miliony a miliony pracovních eh, míst, zvláště v oblasti výrobní jak to může být v zájmu milionů pracujících a chudých, kterým má vlastně eh, obchod s Evropou pomáhat. A další připomínka, kterou jsem chtěl vyjádří, že celý proces liberalizace a privatizace, na kterém Evropská unie tak trvá ve svých obchodních dohodách, že to byl vlastně kontext a um, důvod celého toho krachu ve finančních systémech a ekonomikách celého světa, za který platí chudí lidé ještě více než lidé v Evropě, kteří samozřejmě také za tu krizi platí. Já navrhují, pane předsedo, abychom poslouchali ty lidé, lidi skutečně v terénu, odboráře, malé výrobce, to jsou ti lidé, kteří skutečně pociťují tu realitu, ty dopady obchodu, obchodu s Evropskou unii a kteří vědí, že je tady obrovská propast mezi tím, co Evropská unie tvrdí, že jaké cíle sleduje ve svém obchodě a mezi tím, jaká je realita. Například otázky Singapuru celá ta myšlenka, že služby v rozvojových zemích, že politika nákupu nebo těch veřejných zakázek, že teď musí být nyní otevřena konkurenci, což znamená, že tam budou vstupovat evropské a nadnárodní firmy, a jak to má na pomoci do, dosažení tě, těch rozvojových cílů milénia, což je vymícení chudoby? A poslední připomínka, která se týká e, duševního vlastnictví spojené, mm, spojeného s obchodem, například v oblasti medicíny. Mě by zajímaly názory různých skupin eh, v tomto výboru. E, Protože si také říkám, jestli také chtějí, pokud jde o zdravotnictví, veřejné zdravotnictví a pokud jde o přístup k léčivům, aby se postupovalo stejně a uplatňovaly stejně brutální hodnoty a metody obchodu, které vlastně diktují nadnárodní korporace, eh, že by se měly uplatňovat také v oblasti medicíny a veřejného zdraví. Já tady jednoznačně uvádím, že takovéto že tyto velké farmaceutické společnosti a další by neměly mít žádné právo veta, eh, neměly by regulovat přístup chudých lidí k léčivům. Děkuji. Nyní mají slovo raportéři za jednotlivé politické skupiny. Nyní jsem se dostal konečně na řadu. Vyslechli jsme řadu informací. A vy znáte, co si o tom myslím. Byly zde snahy eh, poukázat na to, co může eh, obchod přinést dobrého v tom smyslu, aby podpořil rozvoj v zemích. K tomu stanovisku, které zde máme, tak rozhodně jakožto EPP nemůžeme akceptovat to, co zde prezentoval pan Higgins. Podle našeho názoru je to v rozporu s duchem dřívějších zpráv, které byly již schváleny tímto výborem či nebo v plénu parlamentu. Chtěl bych zdůraznit některé body. V bodě 1 a 2 kritizuje eh, pan Higgins eh, silným způsobem veškeré kroky evropské obchodní politiky v posledních letech. Li- politiku liberalizace na globální úrovni říká, že to vlastně vede k rozšiřování propasti mezi bohatými a chudými zeměmi. To není vůbec pravda. Údaje ukazují, že rozvojové země, které um, otevřeli svůj obchod eh, vůči jiným zemím nejvíce, tak tyto země si nejvíce polepšily. Když se podíváme na údaje o růstu v zemích jako je Čína či Brazílie, tak a to jsou země, kterým obchod pomáhá, tak to jsou země, které se již dostávají z krize. To bych chtěl právě zdůraznit na příkladu těchto zemí. Jsou to země, které nemají míru zaměstnanosti 20%, jako například Španělsko. A ještě bod 3 to, co se zde tvrdí, neodpovídá údajům, které máme k dispozici. Myslím, že by bylo důležité požádat komisi, aby vyjádřila své mínění k tomuto tématu. Bod 4. Zde se konstatuje, zde se hovoří o dohodech o hospodářském partnerství velice obecně. To je ovšem velice komplexní nástroj, takže by bylo dobré to přesně analyzovat, jaké jsou ty výhody, jaké jsou možnosti takovýchto nástrojů, protože si myslím, že toto také může vést pomoci chudým zemím. Pak singapurské otázky, bod 5. Myslím si, že je to vyjádřeno příliš kategoricky. Například by bylo docela dobré hovořit o těchto otázkách v rámci bilaterálních jednání. A bod 6, dohoda TRIPS. Já si myslím, že my zde podporujeme v rámci bodu 6 názor pana Higginse. Chceme, aby byly zohledněny komentáře, které jsme předložili. A je dobré to zdůraznit, protože si myslím, že opravdu výbor by to zhodnit měl. Význam koherence. Obchod samozřejmě může být velice užitečným instrumentem pro prosazování politiky Evropské unie v rozvojové oblasti. Ale musíme rozlišovat mezi velice, velice nerozvinutými zeměmi a rozvojovými zeměmi. A musíme naše nástroje tomu přizpůsobit. Musíme uznat výkon Evropské unie na tomto poli v posledních letech. A koherencí um, obchodních politik, například um, dohody IPA, dohody EBA, dohody se zeměmi AKT, asymetrické obchodní nástroje. Toto vše jsou příklady pro práci, kterou Evropská unie odvedla. Musíme také připomenout, že Evropská unie je největším dárcem humanitární pomoci pro třetí, země třetího světa. Samozřejmě nesmíme být se sami se sebou příliš spokojeni, na tomto poli můžeme učinit ještě mnoho práce. Ale pro tuto koherenci je důležité, abychom zde ve výboru odpovídající nástroje zmiňovali a samozřejmě poukázali na oblasti, kde můžeme naše snahy ještě prohloubit. Například, co se týče kolo jednání z Doha, Evropská unie přislíbila, že roku, do roku 2013 změní své zemědělská cla, ještě se tedy nedosáhlo dohody, ale země, které přijímají pomoc, musí mít také koherentní politiku. Musíme tedy naši pomoc dobře zpravovat pomocí dobré zprávy. Ano, tady máme jasné rozdíly mezi stanovisky. Přejdeme tedy ke skupině SAD. David Martin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tak na poloviční cestě mezi pravodajem a předřečníkem. Předřečník řekl, takže to je třetí cesta, ano, třetí cesta. Eh, můj předřečník eh, řekl, že se mu nelíbí ten obsah. Mně se líbí ten duch, ale ne obsah zprávy. Já se domnívám, že se Joe Higgins věnoval veli důležité otázce. Naše skupina se domnívá, že obchod může být důležitým nástrojem rozvoje, ale musí být dobře řízen. My věříme, že otevřený trh eh, vede k vyvážené politice. Já jsem eh, trochu kritický eh, k eh, odstavci 2, ale domnívám se, že je tu nová liberální agenda a jinak souhlasím s tou větou. Chtěl bych to komentovat takto. Domnívám se, že je dobré vyhnout, že pouhé otevření trhu není vhodným nástrojem podpory rozvoje. Pokud si tu přejeme tedy tu e, soudržnost, potřebujeme vyvážnou politiku a musíme se také důkladně podívat na to a zajistit, aby rozvojové země měly příslušnou e, infrastrukturu, aby e, mohly vytvářet kapacity na straně dodávky. Kdybychom zítra otevřeli trhy, tak by to narušilo místní infrastrukturu. Je třeba mít správné řízení toho otevřeného trhu poskytnout rozvojovým zemím možnost si nejprve vytvořit tu příslušnou infrastrukturu. Jistě zadávání veřejných zakázek eh, eh, nejsem úplně proti, že by eh, to nemělo být eh, otevřeno hospodářské soutěži, ale musíme se zase podívat na právní možnosti v rozvojových zemích, jak to řešit, jinak by to mohlo mít katastrofální dopady. Eh, inflace je třeba, aby lidé pochopili ty eh, podmínky, pravidla, když se otevřou trhy. Je třeba stanovit tedy ty podmínky fungování trhu. Nechtěl bych probírat všechny ty otázky, ale musíme eh, myslet na ekonomickou a sociální politiku spolu s otevíráním trhu. My se domníváme, že to může být nevýhodou pro rozvojové země. Hovoříme o potřebě, aby se rozvojové země posunuli od pozice producentů surovin. Je třeba, aby eh, měli eh, tedy větší eh, výrobu, ale ta pravidla týkající se země původu jsou překážkou. Způsob, jak Evropská unie vychází z těch pravidel země původu. Eh, velmi mnoho nevládních organizací tvrdí, že když budeme takto eh, pokračovat eh, s uzavíráním dohod o volném trhu s rozvojovými zeměmi, měli bychom mít také nezávislé auditory, kteří posoudí ty dopady, do jaké míry budou splněny cíle rozvoje. To se týká toho hospodářského partnerství CARIFORUM. Forum je třeba zajistit, a když vedeme tedy ideologickou debatu o těch tvrdých faktech. Pan Higgins hovoří o dohodě TRIPS. Souhlasím, že není správné, že byly dohodnuty mechanismy TRIPS, takže e, z toho nemohou profitovat e, e, rozvojové země a nemohou tedy využívat tedy té výrobě léků. Například eh, výrobci generik nebudou vyrábět léky v Africe, takže souhlasím s Joem v tomto ohledu. A snad k bodu 3 také bychom předložili pozměňovací návrh eh, k tomu, ale jak už jsem řekl, spíš souhlasím s duchem než s obsahem. Eh, další zástupce politické skupiny. Euh, Děkuji, pane předsedo, všechny zdravím. Co se týká toho návrhu, i naše frakce je toho názoru, že ten duch toho návrhu se nám líbí. Já si myslím, že ty výzvy a ty nekoherence naší politiky jsou v tom textu velice dobře zobrazeny. Například nejsou tam rozvojové cíle Já pak tam není politika veřejného zdravotnictví. To, to je stálý problém i v nové strategii globální Evropa. Jakým způsobem bychom tedy mohli tento návrh vylepšit? Mohli bychom tam vyjmenovat specifické případy, například v oblasti společné rybářské politiky. Tam se v poslední době projevilo, že existuje velký rozpor mezi evropskou politikou a možnostmi zemí AKT v tom směru, jakým by mohli využívat své vlastní lokální rybářství. Pak bylo možné tam také zmínit, jakým způsobem se Evropa snaží zvládat krizi v sektoru mléka. E, například je to ta záležitost vyvážení mléka ve formě instantního prášku, které potom kazí lokální trhy v rozvojových zemích. Pak bychom tam mohli zmínit dohodu o volném obchodu, která se plánuje mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. Tam se jedná o výjimky pro emise CO2, které pocházejí z aut, takže to souvisí i s bojem proti klimatickým změnám. Takže těch výzev je mnoho a je důležité si uvědomit, že to riziko, že nebudeme koherentní, je opravdu vysoké. Proto bychom měli ten text posílit, vyjmenovat tam mnohem více zcela jasných příkladů, aby ten text byl opravdu obsažný. Za další politické skupiny se nikdo nehlásí, tak dám slovo komisi, ale ne, přece jenom není to do mikrofonu mě vždy zapůsobí a kouzlí ta výmluvnost pana Higise. E, možná ten obsah, e, vy jste se zmiňovali o Indii a já a pan Martin položil otázku, zda otevření uh, obchodních eh, bariér přinese prosperitu zemím. Něco ze statistiky. India má téměř jednu miliardu obyvatel a bohužel India dovážela eh, fabiánský socialismus ze Spojeného království od roku 1948 asi eh, do eh, roku 1957 byla Indie uzavřenou ekonomikou. A když se naproti tomu podíváme na britskou kolonii v Hongkongu, kde je obyvatelstvo asi 4 miliony, eh, to byla zcela otevřená ekonomika. A asi ve stejném období 1947 až 1977 vyvážel Hongkong Kong mnohem eh, více a nejenom eh, na hlavu obyvatelstva eh, s tím obyvatelstvem 4 milion, ale v absolutních číslech než Indie s miliardou obyvatelstva. A Indie začala trochu zvyšovat svou prosperitu v poslední době díky outsourcingu IT a dalším oblastem. A také od té doby, kdy zmírnila Indie obchodní bariéry za Račivem Gandhi eh, a chtěl jsem říci, že tato práva byla tedy vypracována opravdu eh, s velikou působivostí a výmluvností, ale já zcela nesouhlasím s jejím obsahem. Ano, my eh, si také ceníme vaši výmluvnosti a dovolte, abych přivítal eh, eh, Roberta, který se eh, kvůli zdravotním problémům minulý týden nemohl zúčastnit. Chtěl bych vás opět přivítat mezi námi. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Omlouvám se za stínového zpravodaje Jana Zahradila, který je bohužel na nějakém jiném zasedání. Mohu pouze říci, že budeme předkládat spolu EPP z eh, konečné pozměňovací návrhy k této zprávě. Je zajímavé ta konverzace, kterou tady máme od eh, generických léků až k dalším eh, záležitostem. Já nejsem politický expert na otázky Hongkongu a Indie, takže k tomu se příliš vyjadřovat nebudu. Jen bych řekl, že chceme-li pomoci rozvojovým zemím, vždycky um, jim pomáhal spíše obchod než pomoc. To znamená eh, naučit je rybařit eh, a nedávat jim ryby. Ale když se podíváme na tu situaci, a David se již o tom zmínil několikrát, mnohokrát, od začátku, čemu já říkám procesu, ehm, kdy bylo zemědělství přivedeno na mezinárodní obchodní scénu, to už se stalo za eh, urugvajského kola rozhovoru, vždycky máme problémy s obchodními dohodami. Já si osobně myslím, že by na celém světě zemědělství mělo být jaksi na vlastních nohou. Ale my to bohužel protlačíme do každé zprávy. A tím ztrácíme příležitosti k pokroku u věcí jako EPA a jiných obchodních jednání. Já budu Jana Zahradila podporovat v jeho názorech na tuto otázku a to tedy ve stejném kontextu, na kterém spolupracujeme v EPP a budeme se snažit dosáhnout uspokojivých výsledků. Je opět eh, na čase, aby vystoupil zástupce komise, pan Olivier Boda. Eh, Děkuji, pane předsedo. Když se podívám na tu diskuzi, tak si myslím, že je poněkud obtížné mít nějakou konkrétní pozici. Já zastupuji tedy komisi, takže se nemohu ke všemu vyjádřit. Jsem ekonom a samozřejmě vím, že liberalizace není jediným rozvojovým faktorem. Viděli jsme některé země, které dospěly k pokrokům v rámci boji proti chudobě, jiné země tak úspěšně nebyly. Proto je důležité to vidět, na to hledět eh, niancovaně. A ta druhá věc, o které se zmi- chci zmínit, ta se týká možnosti liberalizace to je celá řada věcí, ke kterým již došlo, které jsme udělali tak, abychom zohlednili situaci v rozvojových zemích. Myslím, mám na mysli systém všeobecných preferencí, systém všeobecných preferencí plus přechodné období, které jsou upravené v těch jednotlivých dohodách. Pak zde máme rozvojové politiky a politiky rozvojové spolupráce. To vše má pomoct pomoci těmto zemím zaintegrovat se, zapojit se do již stávajících systémů. V tomto smyslu již tedy jsme něco učinili, samozřejmě velký kus práce je stále ještě mezi námi. Mezi našimi prioritami je potravinová bezpečnost a dohody o rybolovu. Ty budou přeskoumány, revidovány, jakož i celá politika rybolovu. Dojde k tomu v rámci příštích dohod a tam již dospějeme ke jiné taktice. Máme se již jistý vývoj v dohodách o rybolovu. Například dnes máme podmínky, které se týkají rozpočtové pomoci. Znamená to, že nebudeme pouze nakupovat právo na rybolov, ale máme také k dispozici rozpočtové prostředky, kterými to můžeme ovlivňovat. To sice nevyřeší všechny problémy, ale Evropská unie rozhodně eh, pokračuje směrem k větší koherentnosti. Co se týče subvencí na vývoz mléka, mám zde vedle sebe kolegu z útvaru pro obchod. Já si myslím, že to byla taková mimořádná přechodná situace. A myslím si, že můžeme hovořit a diskutovat o vhodnosti, o přiměřenosti takového kroku. Ale prostě došlo k politickému kroku, došlo k politické volbě, která byla taková, jaká byla. A myslím si, že Jistě potřebujeme nový přístup k eh, koherentnosti rozvojové politiky a ten by se měl zaměřit na pět hlavních priorit. Klimatické změny, potravinová bezpečnost, přistěhovalectví, obchod. A myslím si, že tak budeme mít příležitost podívat se na tom, jakým způsobem se tyto jednotlivé politiky prolínají. S velkým zájmem očekáváme novou verzi. Myslím si, že vznikne a zohlední tyto návrhy a potom přijdeme znovu s přesnějšími komentáři. Ještě jedna poznámka k číselným údajům. Snížení, které jsme zaznamenali v oblasti Edford Trade, tento pokles je způsobený redukcí. Tento nástroj je totiž nástroj na vyžádání. A tento pokles je tedy něco, k čemu došlo v důsledku poklesu infrastrukturních projektů. Pravděpodobně tedy v určité době zde byl velký projekt, který nám jakýmsi způsobem nadnesl ty statistiky a příští rok ten projekt již nebyl. To znamená, že se již těm do těch statistik nedostal a došlo k jakési meziroční fluktuaci. Děkuji. A já teď dám znovu slovo eh, zpravodaji nebo navrhovateli stanoviska, aby reagoval na tyto připomínky. Ano, pane předsedo, velice stručně. Eh, já jsem rád, že na vás udělala takový dojem eh, moje výřečnost. Můžu vám říkat lorde? Můžu. Já pomyslím na francouzskou revoluci, která tohle všechno ukončila před dvěma sty lety. Máme být vzorem parlamentní demokracie v celém světě. Ale já jsem byl zvolen, říká kolega z fóra. Vy jste nám dali eh, tedy hlasovací právo jenom po tvrdém boji, nezapomínejte na to. Ano, pane předsedo, mě samozřejmě nepřekvapuje, že panové Albe a křesťanští demokraté a EPP budou vehementně v opozici eh, k těm mým připomínkám. je to skutečně úplně, jiná filozo, úplně jiný filozofický přístup. A křesťanství demokraté prosazovali celou řadu politik, liberalizace, privatizace, která vlastně přivedla svět do té současné krize. A ta se samozřejmě má velký dopad na chudé lidi na celém světě a podobné důsledky má tedy, je tady zásadní rozdíl v přístupu. Pane předsedo skupiny samozřejmě předloží pozměňovací návrhy. Představuji si, že tedy forma toho, co já jsem předložil, se změní do té doby. Nicméně budu i nadále, nadále vyjadřovat názory, které, jak eh, jsem přesvědčen, představují zájmy všech pracujících, všech chudých lidí, ať jsou již v Evropě nebo jiných zemích, kterým, se kterými chce Evropská unie obchodovat. Zaznělo tady nejrůznější názory na celou řadu otázek, od léku až po obchod s Indií, což mě nepřekvapuje, protože tato otázka se skutečně dotýká celé řady aspektů lidské společnosti. Zdaleka nejde jenom o mechaniku obchodu, o mechanismy obchodování. Jak řekl pan Zalba, Nemyslím si, že jde jenom o tři země, Čína, Indie a Brazílie, v vztahu k Evropské unii, které by jaksi měly demonstrovat výhody toho typu liberalizovaného obchodu, který prosazujeme. Ale je to jenom velice selektivní tento výběr zemí, které jste. To jsou jedny z nejsilnějších zemí. A ty některé eh, z nich to tak říkajíc ustojí na rozdíl od těch slabších, menších ekonomik, které nemají takovou moc. Tím samozřejmě nechci říci, že bych nějak souhlasil s tím, že ten život v těchto zemích pro miliony pracujících je nějakým rájem. Politika, kterou například země, jako je Čína, uplatňují eh, ve svém regionu, jsou nesmírně eh, vykořišťovatelské. Je zapotřebí poslouchat eh, hlasu občanské společnosti, nevládních organizací, které poukazují na škody, které eh, evropské korporace například působí v Brazílii životnímu prostředí to je realita situace. Měli byste poslouchat eh, lidi, tedy skutečně na místě a dů, jejich důkazy, nezabývat se obecnými věcmi a předstírat, že takzvané evropské hodnoty demokracie a tak dále a tak dále, které eh, lidi velice rádi zařazují do jakéhokoliv projevu k otázkám obchodu. Poslouchejte místo toho Eh, eh, skutečně obyvatele těchto zemí a eh, ti vám řeknou, jaká je skutečná realizace. Abych to tedy uzavřel, pane předsedo, vyslechli jsme konkrétní příklady, skupina se k tomu bude vracet ale i já můžu poskytnout další příklady, které ještě kategoričtěji doloží to, co jsem řekl. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Jenom pro vaši informaci, lhůta pro předkládání návrhu je 2. únor a přijetí stanoviska se uskuteční 23. února, tak jak tomu bylo v předchozím případě. Bez ohledu na rozdíly v, našich, v názorech, které tu zazněli, zazněly, doufám, že budeme E, dospějeme k nějakému jednoznačnému stanovisku, které může podpořit většina členů. E, přejdeme teď bodu 8, výměna názoru e, s velvyslancem Brazílie v Evropské unii, panem Ricardem Nejvou Tavaresem, který už je tady. Vítám vás. Jenom na úvod než dám našemu hostovi slovo, bych řekl, jak víte, Brazílie eh, má silné postavení eh, ve svém regionu a poslední vývoj, tedy ekonomický, z něj z ní činí vedoucí zemí nejenom v Jižní Americe, ale v celé Latinské Americe, ale vůbec na světě. Brazílie je nejdůležitějším trhem eh, pro Evropskou unii v tomto regionu. Celkový objem obchodu eh, s tímto regionem je vychový. Brazílie je v současné době největším obchodním partnerem Evropské unie z ekonomicky od let, v letech 2000 až 2008 vývozy eh, Evropské unie do Brazílie vzrostly o 56 a dovoz z Brazílie se téměř zdvojnásobil. Brazílie má tedy ústřední význam pro úspěch obchodních jednání o volném obchodu s Mercosurem. Cílem této spolupráce je posílit proces regionální integrace v rámci e, zemí Mercosur a nakonec zřídit regionální prostor volného obchodu mezi těmito, mezi těmito dvěma stranami. Vyjednává se o interregionálních dohodách mezi Evropskou unii a Mercosurem. Tato jednání byla zahájena v roce 2000. Kapitoly o politické obchodní spolupráci jsou prakticky uzavřeny. Vyjednávání byla zastavena od roku 1994 Eh, tato slepá ulička, která se vytvořila, pochází z toho, že obě strany trva, trvají na tom, že budou čekat na úspěšné uzavření obchodních rozhovorů z Doha, než podepíší vlastní, do, svoji vlastní dohodu. Závisí to také na úspěšném uzavření multilaterálních obchodních jednání a tam mají stále větší význam a Brazílie se stala rozhodujícím partnerem v globálním obchodním systému. Proto se náš výbor rozhodl zorganizovat návštěvu eh, do Brazílie, která se uskuteční na jaře. Tato návštěva by, myslím, mohla být velmi důležitá pro zlepšení nebo rozšíření našich poznatků o Brazílii, Brazílii což by pomohlo pomoci také tomu uzavření, tedy tomu okolo obchodních jednání, z Doha a našim ekonomickým vztahům. Takže já znovu vítám našeho hosta, pana Ricarda Neivu Tavarese, který je vedoucím zastoupení Brazílie při Evropské unii. Děkuji vám, že jste se dostavil. Jsme moc rádi, že vás že jste tady a rádi si vás poslechneme, takže ještě jednou děkuji. Já bych vás ještě jednou upozornil na to, že bychom měli skončit eh, te, s tímto bodem jednacího programu nejpozději v 11.30. Takže máte slovo, pane Velizlanče. Děkuji. I když hovoříte anglicky, a já jsem vždy potěšen, že pokaždé, když navštívím Evropský parlament, že mám příležitost vystoupit v portugalštině. I když se svým brazilským akcentem využiji tedy této příležitosti a také jsem si svůj projev připravil v portugalštině. Pane poslance Vitale Moliero, pane předsedo, vážený výbore Evropského parlamentu, vážení členové eh, výboru pro mezinárodní obchod. Já bych na úvod chtěl poděkovat eh, vám za vaš, že jste mě pozvali, abych mohl s vámi v tomto výboru si vyměnit své názory o mezinárodním obchodě obecně a zejména se obchodními vztahy Brazílie s Evropou. Eh, já přikládám k tomuto velkou, velkou důležitost. Známe centrální úlohu Evropského parlamentu v kontextu institucionálního vývoje Evropské unie. Tento proces byl ještě pocílen tím, když vstoupil do mm, v platnost Lisabonská smlouva minulý rok. Dobře vím, že toto je velice silný parlament a že tento parlament zajišťuje reprezentaci občanů. Vážení poslanci, nyní se nacházíme v jakési paradoxní situaci, co se týče mezinárodního obchodu. Máme zde ekonomickou a finanční krizi, která opravdu roz, již od roku 2008 zasáhla globální ekonomiku a která vedla k protekcionismu, což je tedy zjevně dobrý mechanismus pro eh, ochranu produkci a zaměstnanosti, ale bohužel tomu tak není. Máme se systém multilaterálního obchodu a ten zabránil tomu, aby docházelo ke konkrétním omezování obchodu. Na druhou stranu je právě nyní, když máme krizi, velice důležité, abychom posílili naše společné snahy jakožto mezinárodní společenství v tom smyslu, abychom liberalizovali mezinárodní obchod. A to je v dnešní době o to důležitější, protože zde máme internacionalizaci podniků a mnohem vyšší tok v rámci mezinárodního obchodu. A právě v této situaci si myslím, je důležité, abychom rychle ukončili eh, kolo jednání z Doha protože zde je potenciál pro omezení protekcionistických opatření a proto, aby byl podpořen tok produktů v rámci mezinárodního obchodu. Evropská unie již tedy se snaží o toto, i když ještě nedošlo k dosažení. Máme zde dvě důležité věci. Za prvé, máme se tedy nutnost zapojit rozvojové země do těchto snah. A z tohoto důvodu říkáme rozvojovému kolu z Doha rozvojová agenta nebo rozvojové kolo. Je tedy důležité, aby rozvojové země byly aktivními účastníky vyjednávajícího procesu. Proto si myslím, že je důležité, když zde máme koalici rozvojových zemích a je důležité, aby se tato koalice stala centrálním aktérem v rámci tohoto vyjednávání. Máme zde také čtyři země, Kanada, Evropská unie a Eh, mezi jinými i USA, které se také silně zapojují. Já chci říci, že je velice důležité, že brazilští a evropští vyjednávači v rámci jednování dohlách eh, spolupracují. Máme celou řadu společných bodů a těch bodů, na kterých se shodneme, je mnohem víc než těch bodů, na kterých se neschodneme. A já doufám, že to povede k vyrovnanému výsledku v souladu s madnátem kola jednání z Doha. Máme určitý pocit frustrace, protože ministerská konference z roku 2008 nepřinesla do výsledky, které jsme očekávali. I nadále pracujeme na tak, abychom zprůchodnili závěry pro rok 2010, tak jak eh, se na tom všichni dohodli v září minulého roku. Obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Brazílií se během posledních deseti let rychle vyvinuly. Jde tedy o roky 1998 až 2008. V této době vzrostla bilaterální výměna o 186 z 32 miliard eh, narostla na 86 miliard. Je jisté, že samo do, eh, došlo k jisté stagnaci, samozřejmě, ale to je důsledek finanční a ekonomické krize. Ale nyní se již projevují známky obnovy obchodních toků. Z hlediska Brazílie je důležitý ten kvalitativní posun ve vývoji těchto vztahů, ke kterému došlo. V minulosti se export týkal především surovin a nyní již vidíme zpracované výrobky, které představují více než polovinu našeho vývozu do Evropy. Evrop, export do Evropy je velice důležitý pro evropskou ekonomiku. Jedná se například o soju, maso, palivo, kábo, ale také se jedná o výrobky jako například automobily, součástky, stroje a dokonce i produkty vysoké technologie, jako například letadla. Co se týče našeho dovozu, tak Evropa je naším dodavatelem v oblasti strojírenství, elektřiny a dopravy. Evropa ovšem rovněž poskytuje i suroviny pro chemický průmysl a pro další průmysly. Ten kvalitativní posun je zřejmý i v oblasti investicí. V minulosti byly bilitární vztahy poznamenány asymetrií. Investice um, šly cestou z Evropy do Brazílie především dnešní době již máme mnohem vyrovnanější vztahy. Podle údajů Brazilské centrální banky evropské země v roce 2008 investovaly asi 22,5 miliardy dolarů do Brazílie a brazilské podniky v tom samém období investovaly 25 miliard dolarů v zemích Evropské unie. Jasně tedy vidíme, že se časy mění. I přes dynamiku v našich obchodních bilaterálních vztazích nadále hledáme prostor pro jejich prohloubení. V roce 1995 otevřela eh, Zahájila EU a Mercosur zbližovací proces. Cíl byl podpis meziregionální asociační dohody. Nechci zde zacházet do detailů o těchto vyjednáváních, ale pravdou je, že oba dva bloky nedokázaly překonat rozdíly. A tak došlo k tomu, že v roce 2004 byla tato jednání přerušena. Myslím si, že ale v dnešní době existuje perspektiva pro obnovu těchto jednání. Nejob... Největší takový problém je to, že dochází k paralelnímu jednání mezi Mercosurem a Evropskou unii a zároveň zde máme rokování z Doha. Co se týče agrárních produktů, tak si myslím, že se nám otevírá jisté pole možností pro uzavření by regionálních dohod. Od roku 2008 se Brazílie ze všech sil snaží o to projevit zájem brazilské vlády na využívání této, na využití této možnosti. A poté, co jsem se zúčastnil schůzek, kde šlo o toto téma, tak jsem naplněn očekáváním, že k tomu dojde. Samozřejmě situace není jednoduchá, existují velké překážky, jsou to například administrativní překážky a další. Pokud chceme mít úspěšná jednání, tak se musíme snažit dohodnout na něčem, co je proveditelné a ne na tom, co je ideální. Máme zde snahy Evropy omezit koncesy v oblasti agrární, zejména tam, kde je to pro Mercosur nejdůležitější. Země Mercosuru uznávají, eh, že zde existují politická omezují, které znemožňují Evropské unii otevřenější přístup. Ale je důležité pochopit, i situaci zemí v Mercosuru v oblasti průmyslu a služeb. Proto je důležité, aby ambice jednotlivých bloků nebyly vyšší než jakási citlivost těch druhých zemí. Angličané tomu říkají common sense, zdravý rozum. Co bychom získali, kdybychom aplikovali zdravý rozum v těchto vyjednáváních? Jedna z nejdůležitějších Získali bychom mnoho, protože obchodní toky jsou pouze jednou stránkou obchodní spolupráce mezi Brazílií a Evropskou unii. Máme zde například kategorii, která se nazývá Strategie 2007. Její součástí je uznání, že bilaterální vztahy ve všech oblastí, a patří tam i obchod, nejenom, že dosáhly význam důležité úrovně pro obě dvě strany, ale zároveň mají také obrovský potenciál mohou produkovat vzájemné výhody. Tímto způsobem musíme pokračovat i nadále v rozvoji a diverzifikaci vzájemných obchodních toků. Obchod samozřejmě přináší i rozdíly mezi jednotlivými ekonomickými aktéry, ale to je zcela přirozená věc. Protože pokud dochází přemístění tradičních dodavatelů v důsledku narůstající obchodu, tak je velice důležité, že tyto nejzřejmější rozdíly by neměly omezovat naši totální výměnu. Ještě jednou děkuji za pozvání a chtěl bych říci, že žijeme v období informací a změn. Rychlost s jakou dochází k těmto změnám, nám dává jistotu, že svět, ve kterém žijeme, nebude v blízké budoucnosti ten, ve kterém žijeme nyní. Je to ale také výzva. Výzva k tomu, abychom využili pozitivní potenciál těchto změn, abychom se neuchylovali k nástrojům minulosti. Brazílie je ochotná a připravená, ujmout se své úlohy na mezinárodní scéně, také v oblasti obchodu, jsme proti protekcionismu, protože protekcionismus je pouze snahou zabránit pokroku. Děkuji, pane velvyslanče. Je krásné slyšet tu nádhernou hudbu brazilské portugalštiny. To je snad trochu osobní úvaha. Chtěl bych vám říci, že já jsem vlastně také takový poloviční brazilčan. A nejenom tedy z akademického hlediska, ale také z hlediska rodiny, takže tu vidím takový určitý střed zájmu mezi EU a Brazílií. Když eh, tu tedy prohlašujeme nějaké ty zájmy, ale nyní tu mám celou řadu přihlášek od členů, kteří se chtějí zúčastnit diskuzi. Chtěl bych vám eh, říct si, že začne pan Saberský, který sedí tady po mé levici, pan Salevsky. Děkuji Rád bych poděkoval panu velvyslanci za nesmírně zajímavou přednášku o vztazích mezi Evropskou unii a Brazílií, která se týkala hospodářských vztahů. Potenciál, o kterém jste hovořil, je opravdu zajímavý a značný. Mám dvě otázky. První se týká koordinování obchodní politiky ze strany Brazílie s jinými zeměmi eh, z hospodářského bloku BRIC, tedy to je eh, Brazílie, eh, Indie, Čína, Rusko. Jaké jsou tedy záměry mezi těmito zeměmi? Mají země BRIC nějaký společný postoj vůči zbytku světa? A mám ještě druhou otázku. Jak se bude vaše ekonomika podle vašeho očekávání vyvíjet v budoucnu v kontextu s, ve vztahu k Evropské unii? Eh, nějaké inovativní technologie se tady objevují? Možná, že Brazílie bude v budoucnu schopna předkládat eh, ojedinělá řešení a bude ještě zajímavějším partnerem pro Evropské unii za skupinu socialista a demokraté. Eh, vystoupí, máte eh, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítám zde pana velvyslance a chtěl bych jakožto španělský specialista poblahopřát Brazílii, Brazílii za aktivně umírněnou úlohu, kterou Brazílie zastává v mezinárodní oblasti nejenom s ohledem na Latinskou Ameriku, ale také s ohledem například na arabské země. Padlo jste mnoho o vztazích mezi Evropskou unii a Brazílií a ta čísla, ty číselné údaje, které zde byly řešeny, opravdu trhli význam našich vzájemných vztahů. Samozřejmě všichni si přejeme, aby kolo z Doha bylo uzavřeno úspěšně. A chceme, Tedy nejenom proto, že chceme uzavřít dohodu s Brazílií, ale také proto, že chceme zmírnit chudobu v Latinské Americe a také na celém světě. Chceme, aby lidé na celém světě měli práci, která odpovídá jejich lidské důstojnosti. Bylo zde zmíněno velké množství zajímavých témat. Strategické řešení, které bychom měli všechny podpořit, by mělo přispět k vyřešení některých těchto problémů, například v oblasti služeb a telekomunikaci, či v oblasti přístupu evropských podniků k veřejným zakázkám a také k ochraně duševního vlastnictví a týká, týká se to také boje proti falšování, padělání produktů. Samozřejmě hovoříme o vztazích mezi EU a Brazílií, ale já jakožto poslanec si myslím, že tento parlament je toho názoru, že neexistuje žádný rozpor mezi vztahy z Brazílie a s ostatními zeměmi Latinské Ameriky. My si přejeme, aby vše probíhalo úspěšně a pokračovalo i nadále úspěšným způsobem. Samozřejmě je důležité, aby nyní došlo k úspěšným krokům v rámci těch dohod s Mercosurem. Od roku 2004 se ještě nepokročilo. Proto si chce zeptat pana velvyslance, jaké pokroky můžeme očekávat. Myslím tím kolo z Doha a myslím tím znovu zahájení vyjednávání s Mercosurem s ohledem na summit mezi EU a Latinskou Amerikou a Kabenikem v květnu ve Španělském a summitem mezi EU a Brazílií, který dojde asi v červenci. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu brazilskému eh, velvyslanci za tuto upřímnou diskuzi. Eh, mám eh, jednu nebo dvě otázky, na které asi nebude schopen odpovědět. Vzhledem k diplomatické pozici to asi nebude možné, ale přesto ty otázky položím kolo jednání v Doha a e, situace a pozice USA u jednacího stolu. Víme, že to nebude skutečná diskuze, co tedy, tedy uděláte uvnitř Mercosuru, abyste napomohli situaci. Asi se vám nebude líbit, co řeknu, ale v Argentině je hluboká finanční krize, krize zadlužení, která činí obrovské problémy i e, v rámci e, Evropy, i v Itálii. A snad jenom takový komentář, možná, že není možné udělat nic v rámci Mercosuru. Je třeba zvažovat, zda by nebylo dobré uvalit eh, nějaké sankce. A dále bioetanol eh, který patří k největším vašim exportům. Tady je opět velký eh, tlak na členy parlamentu z mého volebního okrsku, aby byl bylo zajištěno trvalé udržitelné využívání půdy. A my k tomu dostáváme velmi mnoho dopisů. Můžete tedy ujistit, že deštné pralesy eh, se nebudou v Brazílii nadále eh, ničit jenom kvůli produkci bioet protože to je taková situace jako hlava 22, eh, také produkce soji a já jsem tedy pro geneticky modifikované eh, organismy a myslím, že je to dobrá eh, situace, když eh, je nedostatek potravin ve světě. Jaký tedy váš postoj k tomu? Bohužel je vypnutý mikrofon. Uh, given the time constraints, I feel uh, uh, Měli bychom se opravdu omezit u dalších příspěvků striktně pouze na dvě minuty. Kristofal Fielner za EPP. Děkuji. Vítám vás zde, pane velvyslance, a chtěl bych se zmínit o třech větech. Jednak přímé investice a potom zemědělské výrobky a potom diverzifikace obchodu. Hovořili jste o vyváženém systému investicí mezi Evropskou unii a Brazílie. Brazílií. Chtěl bych tomu říct toto. Momentálně to vypadá poněkud eh, hm, nenormálně. Samozřejmě je to i kvůli finanční krizi. Já zde v parlamentu zastupuji Švédsko a Švédsko je jedna ze zemí, která patří k deseti největším investorům v Brazílii. A doufám, že tak tomu bude i po hospodářské krizi. A rovněž doufáme, že eh, dojde i k dalším investicím v Evropě ze strany Brazílie. Tyto přímé investice jsou jakýmsi, jakýmsi nejkrásně, jakousi nejkrásnější částí hospodářského partnerství. Proto bych rád věděl, Co si myslíte o tom, zda tedy by mohlo opět dojít eh, k té situaci, že budou evropské investice prioritními? A ještě k zemědělským produktům. Já je mám rád, káva, hovězí maso a tak dále, ale v této oblasti existují konflikty v rámci obchodních vztahů mezi Evropou a Brazílií. Co můžeme učinit proto, abychom tuto oblast rozšířili těch zemědělských výrobků, aby jsme nezaváděli netarifní celní překážky. A třetí věc, diverzifikace zemědělských produktů. Hovořili jste o ní. Co bychom mohli učinit my v Evropě, abychom, vám v té, abychom vás v této snaze mohli podpořit, tak aby to bylo ku prospěchu nám v Evropě a rovněž i vám v Brazílii. Děkuji. Merci, monsieur le président, et, félicitations pour ces quelques mots que vous avez donnés. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu velvyslanci za slova, která zde vyjádřil. Pane velvyslanče, já jsem si velice vážil toho, co řekl prezident Lula v Kodani. On byl v podstatě jediným eh, šéfem státu, který přesně řekl, co je jeho země ochotná učinit. Co se týče boje proti klimatickým změnám, jakým způsobem chce Brazílie uplatňovat obchodně politické nástroje pro to, aby tedy bojovala proti klimatickým změnám. Nejedná se o, o, pouze o takzvané zelené produkty, ale rád bych právě poukázal na kácení deštného pralesa. Chce Brazílie, aby Evropská unie posílala své nástroje, které mm, uplatňuje v rámci boje proti nelegálnímu kácení tak abychom tedy podpořili brazilské úřady. Někdy je totiž dodáváno na trhy dřevo, které bylo vytěženo nelegálním způsobem. A pak biopaliva. Víte, že v Evropě se tímto tématem velmi zabýváme. Jsme toho mění, že biopaliva souvisí v Brazílii bohužel i s nejistotou dodávek. Obyvatelstvo nemá zabezpečené dodávky. Evropa by měla stanovit kritéria pro udržitelnost takovýchto biopaliv. Z tohoto pohledu, co si myslíte o vývozu bioetanolu? Potom generické přípravky v Nizozemsku došlo k blokování určité zásilky, která byla určena pro Brazílie. Co zamýšlíte učinit, aby se to, proto aby se to neopakovalo? Dělo Winkler a protože to bude po druhé, kdy se chopí slova zástupce EPP v této diskuzi, Chtěl bych eh, zkrátit váš čas na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to dodržet a zkrátit na jednu minutu, ale během několika sekund bych chtěl poděkovat panu velvyslanci za cené informace. Zajímalo by mě spíše bilaterální otázka, protože e, e, v tom, co říkali mý vážení kolegové, převáželi, e, převažovaly multilaterální otázky asi 11 miliard eur představuje objem obchod, je deficit a hovořili jsme o protekcionismu který je asi vyšší, než kolik bychom si přáli. Vy hovoříte o období velkých změn a o příležitostech, které se otevírají. Také se domníváte, že tyto příležitosti se týkají možnosti snižování tarifních a netarifních eh, překážek eh, na trhu? To je má první otázka. Ještě dvě sekundy, abych zdůraznil, to, co můj kolega místo předseda řekl o e, zemích BRIC. Někteří lidé tvrdí, že je to jenom výmysl médií a potom zase existují analytici, kteří tvrdí, že se opravdu posiluje koordinace mezi těmito zeměmi BRIC. Tedy jak to hodnotíte vy? Děkuji, děkuji. Um, já budu ještě mnohem stručnější. Já bych eh, prohlásil, že mám zájem určitý. Můj eh, otec byl předseda anglo-brazilské společnosti. Byl dokonce vyznamenán brazilskou vládou. Eh, měl tak rád Brazílii, že moje nevlastní matka je skutečně Brazilka. Já si myslím, že skutečně v brazilské ekonomii spočívají celá řada obrovských výhod. A je to za prezidenta, který patří ke eh, levému středu. Já bych požádal pana velvyslance a jeho kolegy, aby měli na paměti, že mají skutečně výsadní pozici Eh, jako velvyslan, jako vel, on má výsadní pozici jako velvyslanec eh, brazilské mise v Evropské unii. A možná, že to napomáhá tedy eh, těm vzájemným vztahům, které je nejlépe pěstovat na úrovni jednotlivých států. Děkuji. Dvě minuty. Další kolega. Ano, pane předsedo. Ambassador, I think any concept of uh, trade with the just... Já nespochybnuju um, obchodování na základě uh, spravedlnosti z Brazílii. Je zapotřebí to zakládat na spravedlnosti. Luis Ignacio da Silva came to power, there were great... V samotné Brazílii eh, mě byla velká očekávat, že dojde k pozemkové reformě, že to pomůže milionům lidí v Brazílii. Teď ovšem ta reforma probíhá tak pomalu, že jsme velice zklamáni. Organizace pro bezemce hovoří o tom, jak mocné korporace v oblasti v sektoru zemědělství skutečně brzdí tuto reformu. Eh, na návštěvě v Rio Grande do Sul před několika lety, promiňte, je to jiný stát, opravuje se řečník. Viděl jsem obrovské farmy, které pěstují soju a tak dále. A hned vedle nich byly vesnice, kde žili tedy domorodci, kde děti umírali na podvýživu. Co tedy dělá brazická vláda pro urychlení té reformy, pozemkové reformy? A poslední věc je to otázka ekologická, otázka ochrany životního prostředí, která je klíčová, protože Brazílie má Amazonku a má tam tedy ty deštné pralesy, které mají mm, rozhodující význam pro přežití našeho celého ekosystému. Ale my máme stále nové a nové důkazy a stížnosti místních občanů, Eh, které se týkají špatné politiky ochrany životního prostředí, dokonce i stížnosti na nadnárodní společnosti, které mají sídly v Evropské unii, které ničí životní prostředí. Zvláště na západě od Rio de Janeiro dochází k zastrašování, tedy lidí, kteří protestují proti této politice. Mohl by možná pan velvyslanec komentovat tyto otázky? Děkuji. Helmut Schulz, 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, pane velvyslanci. Chtěl bych vám poděkovat za vaše vysvětlení. Snad ještě dva aspekty, které nebyly v centru pozornosti, když hovoříme o regionální spolupráci a o dopadech na obchodní vztahy. Jak hodnotíte zavedení eh, s společného pořádku o cukru a potom vztahu mezi Brazílií a ostatních eh, latinskoamerických zemích, které se podílejí a potom, jak se projevuje ta spolupráce Alfa na obchodní stavy. To také vede k posílení toho regionálního bloku. Jak a jaké očekávání máte ve vztahu k EU? že více zohlední ve své činnosti tuto regionální spolupráci. Děkuji. A nakonec Lucy Anie se za skupinu SAD. Luis, Luisi, nechcete vystoupit? Dobře. Bohužel už nemáme čas, abychom dali čas zástupci komise, to je poprvé, ale budeme mít jistě v budoucnu další příležitosti. Mohu dát tedy slovo panu velvyslanci, dejme tomu na pět minut. Prosím, pokuste se to zvládnout za pět minut. Udělám, co bude v mých silách protože tu zazněla celá řada eh, opravdu nejrůznějších otázek. Je opravdu obtížné se pokusit ten je zodpovědět. Potřeboval bych mnohem více času. Jistě vám budu moci poskytnout ještě další informace. S radostí vám je zašlu ke všem těmto otázkám, tedy jako doplňující eh, příspěvek do diskuze. Co se týče otázky společenství BRIC, toto je opravdu dlouhý proces. Já jsem se zúčastnil prvého setkání eh, zemí BRIC před několika lety na úrovni ministrů zahraničních věcí. A eh, bylo to u příležitosti valného schromáždění OSN před několika lety. a snažili jsme se vyvinout eh, trvalý dialog a spolupráci. Již jsme uspořádali setkání na úrovni představitelů států a stále se snažíme nalézt společný základ pro naše zájmy. Nezačínáme úplně od nuly, protože jsme koordinovali svou politiku a své postoje na nejrůznějších multilaterálních fórech. Brazílie udržuje tradiční vztahy k těmi, s těmi zeměmi, které jsou součástí mechanismu BRIC, takže jsme jenom učinili určitý pokrok a pokračujeme v tom. Náš vztah k bloku BRIC je známý. Financial Times zveřejnili celou řadu článků. Je to prostě setrvalý proces. K otázce spolupráce s EU v oblasti pokrokových inovativních technologií, systém strategických partnerství, Eh, tomu napomáhá. Je to dialog o vědě a technologiích, dále k otázce bioetanolu. Eh, této otázce bych měl věnovat několik minut, protože na toto téma zaznělo více otázek. Eh, Brazílie v uplynulých letech, v uplynulých desetiletích pracovala na vývoji tohoto produktu a byli jsme velice úspěšní eh, v eh, přechodu na tento typ eh, pohoné látky a došlo tu k určitému nedorozumění když hovoříme o odlesňování. Pokud se podíváte na mapu Brazílie, já tu sebou žádnou nemám, ale chtěl bych říci, že v prvé řadě má Brazílie dvojnásobnou velikost než území EU a bioetanol se vyrábí z cukrové třtiny. Cukrová třtina se eh, produkuje eh, na severovýchodní oblasti a amazonská oblast je zejména tedy na severu. Vzdálenost mezi produkcí Eh, eh, cukrové třní pro výrobu bioetanolu a eh, mezi oblastí kolem Amazonky je jako vzdálenost mezi Římem a Moskvou. Takže tady není vůbec žádné spojení s odlesňováním a bioetanolem. Prostě cukrová třtina se eh, nepěstuje na území, kde byly deštné pralesy. Dále, abych se vrátil k otázce jednání z Doha. Jak jsem se již o tom zmiňoval, kolo jednání eh, Doha se mělo věnovat programům rozvoje. Hlavním cílem je tedy přispívat eh, k rozvoji rozvojových zemí a Dále tu zněla v této souvislosti otázka eh, komunikace, služby, eh, obchodování, trh. Eh, španělský poslanec se o tom zmiňoval. Brazílie opravdu má značné investice do oblasti služeb a telekomunikací a pokračujeme v těchto investicích. A když to porovnáme, byla Brazílie jedna z prvních zemí, které eh, eh, přijímala investice z celého světa. Nevidím v tom žádné větší problémy. Údaje hovoří sami za sebe. Je to skutečnost, že se investuje do různých oblastí a ty investice v posledních letech průběžně stoupaly. Jistě jsou tu odvětví, kdy podle pravidel VTO musíme zvažovat společnost specifičnost eh, těch eh, odvětví, protože je to spojeno s procesem rozvoje v jiných zemích, ale nespatřují v tom žádné problémy. Jistě, pokud eh, se objeví některé problémy, budeme se snažit je opravdu řešit v rámci spolupráce. Ve svém projevu jsem se zmiňovala o oblastech, kde jsme dostáhli určitého pokroku. Pokračujeme eh, v dialogu s USA. Eh, my eh, prostě nikoho nevylučujeme, nemá smysl se snažit ukončit jednání s hlavními partnery, jako jsou například USA, prostě jednání a dialog pokračuje. Doufáme, že toto kolo jednání se podaří uzavřít, eh, protože to eh, pomůže celému systému obchodování. Co se týče eh, zadlužení Argentiny, podle mých informací Argentina začala znovu vyjednávat o svém zadlužování asi by bylo vhodnější se s touto otázkou obrátit na velvyslance Argentiny. Jistě země čelí, země v této oblasti čelí různým problémům, ale tak je tomu i v Evropě. Když se podíváte, tak eh, tu jsou země, které eh, překračují míru zadluženosti ve vztahu HDP, jak to doporučují evropské instituce. Dokonce je to přes 100%. A domnívám se, že v tomto případě je důležitá důvěra, důvěra tedy v rozvoji ekonomiky a obchodu. Dále k otázkám bioetanolu. Zmiňoval se o tom, myslím, stejný poslanec, ano, o tom jsem hovořil, a nyní Soja je, mezi hlavními organizacemi existuje určitý kompromis, abychom se eh, abychom zabránili odlesňování v důsledku produkce soji, protože jsme velkým vývozcem soji, musíme k tomu přistupovat velice opatrně a já jsem byl opravdu velice rád, když jsem zjistil, že koncem loňského roku poslední čísla týkající se odlesňování byly vlastně nejnižší ve srovnání s uplynulými 20 lety. To znamená, že náš boj proti odlesňování eh, je korunován dobrými výsledky. Zazněla tu otázka týkající se Švédska. Domnívám se, že Švédsko je jedním eh, z nejdůležitějších investorů z Evropy a je tu obrovský potenciál. São Paulo je jedno z měst, které získalo nejvíce investice ze Švédska. V Brazílii investuje celá řada společností. A vždy, když hovořím o brazilské ekonomice, eh, tak jsem vlastně ve velice dobré pozici, protože jsme prokázali vysokou míru odolnosti v boji proti krizi. A my očekáváme asi pětiprocentní růst v letošním roce, co znamená, že nástroje, které jsme uplatňovali eh, při realizaci a příjmu investic, jsou korunovány úspěchy. Budu pokračovat ve francouzštině, protože se tak položil otázku. Tedy ještě k tématu klimatických změn a odlesňování. Já jsem svůj postoj již vyjádřil. To naprosto nesouvisí s pěstováním cukrové třtiny. Výroba etanolu přímo souvisí s bojem proti klimatickým změnám. To jsme již opakovaně procházeli. To má pozitivní dopad. Já nyní hovořím samozřejmě o Brazílii. Je nutné rozlišovat mezi různými systémy. V našem případě v našem případě výrobě etanolu, používáme cukrovou třtinu. A cukrová třtina není vůbec žádným problémem z tohoto hlediska. Protože cukrová třtina je velmi produktivní. Když to srovnáme s jinými zeměmi, například s výrobou etanolu na základě cukrové třtiny, také cukrová mm, třtina o 7% produktivnější, vydatnější než kukuřice. Je to tedy produkt, který má velice vysoký výkon a je velice vhodný pro výrobu etanolu a tím i pro boj proti klimatickým změnám. Jak jsem říkal, Pěstřtina se cukrová třtina se pěstuje velice daleko od amazonského pralesa. Tady je prostě důležité mít trošku jistou představu o mm, brazilské geografii, tak abychom si to mohli dokázat představit. Pak jsme zde hovořili o vývozek z Indie do Brazílie. jenom se o konec roku 2008. Samozřejmě my chceme, aby se takovéto problémy neopakovaly. Existují mezinárodní ustanovení, existuje ta smlouva TRIPS, která se věnuje tomuto problému a výrobky, kterých se to týkalo, tak tyto výrobky procházely Evropou. Byly to výrobky původem z Indie, které byly tedy zastaveny a vráceny do Indie. Taková ta situace je nestandardní a my si přejeme dodržování mezinárodních pravidel a přejeme si, aby takovéto výrobky, se kterými se obchoduje, a protože to není pašování ani padělání, to jsou generické přípravky. Pane velvyslanče, můžete to zestručnit? Je mi opravdu nesmírně líto, ale máme časové omezení. Dobře. Velice stručně se zmíním o otázce pozemkových vztahů nebo pozemkové reformy. Jistě jsou tu problémy. Nemůžeme tvrdit, že bychom žádné problémy neměli, ale je třeba uvážit jednu věc, když se snažíte analyzovat, jaká je politika Brazílie. To znamená, jak ji vnímá eh, brazilské obyvatelstvo. A to lze také vyjádřit tím, jak se eh, obyvatelstvo dívá na prezidenta eh, Silva Dalula, Eh, žádný prezident v naší historii neměl 80% eh, míru schvalování eh, ve druhém funkčním období. Jistě stále je tu ještě prostor pro zlepšování. Ale to je tedy vnímání mezi brazilskými obyvateli. Je tu tedy veliká míra souhlasu. Já s, rád zůstanu v kontaktu s vámi a s radostí vám poskytnu další informace. Děkuji, pane velvyslanče. To je eh, vaše první návštěva, když jste mohla vystoupit před tímto výborem. Budu se těšit na nějakou další příležitost. Nyní přistoupíme eh, k schůzi koordinátorů. Je to neveřejné jednání. Chtěl bych tedy eh, všechny ostatní požádat, aby opustili sál, jakmile to bude možné.